Kolegové, můžeme začít tedy. Já tedy budu pokračovat v italštině. Tak jste všichni připraveni tedy, takže budu pokračovat italsky, pokud nemáte nic proti tomu. Jsem ráda, že tady mohu přivítat eh, ministrini kultury Lotyšska, ale nyní tedy budu pokračovat italsky. Takže dobrý den, kolegyně a kolegové, jsem velmi jsem potěšena, že vám mohu osobně popřát velmi úspěšný a příjemný rok a doufám úspěšnou práci pro náš výbor a samozřejmě bych také chtěla popřát hodně úspěchu paní ministrině kultury Lotyšska, která dnes přišla mezi nás. A a která nám tedy bude prezentovat priority lotyšského předsednictví. Ale než se pustíme do vlastní práce, tak bychom měli eh, schválit eh, program. Jak jsem už oznámila, tak si myslím, že vzhledem k významu našeho výboru pro kulturu a vzdělávání, který obhajuje hodnoty Evropské unie, tak si myslím, že bychom měli držet minutu ticha na, jako vzpomínku na oběti eh, teroristického útoku ve Francii které tedy byly barbarským, brutálním způsobem zavražděni. Mám na mysli zejména novináře z Charlie Hebdo, mám na mysli uh, lidi, kteří byli zabiti v, v, v košer hypermarketu ve Francii, na policisty, kteří byli zabiti a také bychom si měli vzpomnět na uh, mnoho obětí uh, v Nigerii v poslední doby. Takže drželi jsme už minutu ticha ve Štrasburku, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že náš výbor obhajuje určité hodnoty, které musíme chránit, zejména svobodu tisku, svobodu vyjadřování, svobodu schromažďování, toleranci, vzájemné porozumění, tak si myslím, že bychom měli držet minutu ticha, než začneme pracovat. Grazie. Děkuji. Eh, hodně jsem ocenila tu skutečnost, že ministrině paní eh, Melbarde eh, přijala tu iniciativu v minulých dnech a navrhla prohlášení eh, společné všech ministrů Evropské unie, ministrů kultury, které, prohlášení, které tedy odsuzuje tyto činy a je potřeba nadále obhajovat základní svobody a hodnoty Evropské unie. Druhou informaci, kterou jsem vám chtěla poskytnout, je, že bod 5 našeho programu připojili jsme tedy na program bod týkající se zprávy paní Kristiny Libacké na základě týkající se opatření navazujících na realizaci boloňského procesu. Je to tedy nová zpráva z vlastní iniciativy, která nahrazuje první eh, pro návrh, který byl předložen dříve. Eh, v blízké budoucnosti se bude konat konference předsedů, eh, konference tedy, kde se bude hovořit o také o této otázce, to znamená eh, o boloňském procesu, který je jednou z našich základních priorit. Měli bychom tedy co nejdříve zahájit naši práci a z tohoto důvodu jsme zapojili tento bod na program. Takže se vás táží, zda souhlasíte s touto změnou programu. Dobře. Neví, děkuji. Pokud se týká zápisu z 1. a 2. prosince, 2014. Máte nějaké připomínky, komentáře k zápisu? Pokud ne, tak můžeme zápis považovat za schválený. Děkuji. A chtěla bych vám poskytnout určité informace ohledně tlumočení. Máme tedy francouzština, němčina, italština, dalština, španělština, čeština, maďarština, lotyština, litevština, malčtina, polština, slovinština, rumunština. Chtěla jsem vám tedy také poskytnout eh, pár informací ohledně otázky sítě týkající se rovnosti pohlaví. zabývali jsme se určitými otázkami. Rychle bych vám chtěla pouze říci, že naše pracovní skupina bude pracovat v úzké spolupráci a koordinovaně s ostatními výbory e, a je nutno, aby všichni zpravodajové zohledňovali tyto aspekty, když budou tedy zpracovávat zprávy a stanovíme si e, určitou metodologii, která bude také ve spolupráci s výborem pro ženské záležitosti potom jsou zde také eh, stanoviska a pozměňovací návrhy výboru pro ženy, které budou předloženy a myslím si, že určitě budeme mít ještě později eh, možnost diskutovat o těchto věcech. Co se týká bodu čtyři. to je tedy hlavní téma našeho dnešního setkání představení priorit lotyšského předsednictví v radě, výměna názorů. A takže potom tedy budeme mít diskusy s paní Melbardelovou, ministriní kultury Lotyšska, kterou ještě jednou mezi námi vítám. Samozřejmě budeme postupovat podle obvyklé metody, to znamená, že vyslechneme nejprve příspěvek paní ministrině. Máme zde také ministrině pro vzdělávání a vědu, paní Sajlteovou, kterou tímto také vítám. A Potom tedy, takže zazní krátká prezentace, přibližně 15 minut, kde nám obě dámy představí priority lotyšského předsednictví, potom si vyslechneme názory, bude zde samozřejmě první kolečko otázek, kde budete mít možnost se vyjádřit, položit otázky a potom paní ministrině budou mít 30 minut na odpovědi. Doufám, že se nám podaří schromáždit, se skupit ty otázky, uděláme si dvě kolečka té diskuse, tak, aby mohli potom ministrně odpovídat na skupiny otázek. Nyní tedy dávám slovo paní Melbardeové. Chtěla bych pouze říci, že prožíváme velmi strategické období, jsme na začátku volebního období, máme nově sestavený výbor, setkáme se s panem Navračičem a potom s panem Ettingerem také na konci měsíce a domnívám se, že v rámci revize strategie 2020 je potřeba, jsem si jistá, že tomu tak bude. Viděli jsme už určité dokumenty, které předložilo předsednictví. Je potřeba, abychom vyslali jasné signály v tom smyslu, aby priority byly věnované vzdělávání, školství. Toto je opravdu velice zásadní otázka strategie 2020 a je také potřeba věnovat specifickou pozornost kultuře ve všech jejich aspektech v souvislosti s digitální ekonomikou. Toto jsou otázky, o kterých určitě budeme hovořit, ale pouze jsem vám chtěla již nyní sdělit naše úmysly a naše případné návrhy. Takže prosím, paní ministrině, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla vyjádřit své potěšení eh, z příležitosti eh, vás navštívit a podělit se s vámi o eh, témata týkající se vašeho výboru, podělit se také s našimi náměty a návrhy ale abych eh, respektovala lingvistickou rozmanitost, co by jednu z hodnot Evropské unie, budu pokračovat eh, v mém rodném jazyce, totiž v lotyštině. Godātā je Silvija Kost, godatý deputát. Paní předsedkyně výboru, vážení členové, ještě jednou chci zdůraznit, že jsem velmi poctěna být zde eh, mezi vámi a představit vám priority lotyšského předsednictví v Radě v oblasti kultury a audiovizuální politiky v návaznosti na velmi úspěšnou práci italského předsednictví. A i svým jménem bych eh, chtěla eh, vyjádřit eh, soucit a podporu Francii a jejímu lidu z důvodu útoku na redakci Charlie Hebdo. Toto je připomínka skutečnosti, že vši, všichni stojíme za sjednocenými hodnotami Evropy, které byly takto postiženy eh, tragédií útoku a eh, vraždami. Všichni ministři kultury Evropské unie přijali velmi rychlá opatření a eh, podpořili iniciativu kterou jsme navrhli já a eh, ministr kultury eh, Francie, eh, v níž odsuzujeme tento barbarský akt. A ministři také vyjádřili svou víru, že svoboda umění a uměleckého projevu je důležitý, důležitou podstatou evropských hodnot. Ukazuje, tato iniciativa ukazuje, že můžeme na sebe spolehat tak důležité chvíli. Stále ještě ale navzdory eh, tomu musíme prohlubovat eh, povědomí o našich společných hodnotách a musíme také spolupracovat, abychom inteligentně a moudře vytvářeli takový životní prostor, kde různé kultury a e, e, různé přístupy e, ke světovému řádu nebudou společnost rozdělovat, ale budou se naopak navzájem doplňovat a obohacovat, aby tak podpořili plodné diskuse a tvorbu harmonické společnosti. Ale události z Paříže ukazují, že žijeme ve světě, kde dochází ke střetům mezi hodnotami a názory. A o to více si uvědomujeme hodnotu kultury, že to není pouze něco, co vidíme v našich každodenních životech, například v podobě muzeí a e, dalších zařízení, ale že e, má velmi hluboké vrstvy v podobě e, názorů a způsobů soužití lotyšský eh, básník Zuedoans jednou eh, uvedl, že kultura je svědomím eh, národu. Domnívám se tedy, že máme důležitý úkol spolupracovat, abychom zajistili, že různé země a národy budou žít v souladu se svým svědomím. Vážená paní předsedkyně, vážení členové na tomto pozadí bych vám chtěla představit lotyšské priority v oblasti kultury. Odvětví kultury a kreativních eh, odvětví je velmi důležitou součástí kulturní politiky v Evropě. Na základě osvědčené kapacity kultury a audiovizuálních odvětví zajistit udržitelný růst, vytvářet nová pracovní místa a eh, také zdokonalovat eh, fungování jednotného digitálního trhu. Kreativita, což je hlavní zdroj eh, tohoto odvětví, zajišťuje nejenom eh, existenci kultury, ale i dalších oblastí. Máme zde řadu příkladů, například digitální ekonomiku, cestovní eh, ruch, kulturní turistiku a také rozvoj kreativních dovedností a kreativního myšlení, také obnova eh, či znovu zrození regionálních území eh, díky kulturní infrastruktury a kulturní dědictví. V loňském roce rada diskutovala o přínosu kultury a kreativního odvětví ke strategii 2020. Eh, Rada se zaměřila na význam těchto odvětví, která jsou tak velmi důležitá také pro rozvoj eh, podnikatelských aktivit a přeshraniční spolupráce. Eh, termín crossover je velmi důležitý v této souvislosti. Naší prioritou bude nadále posilovat vnímání politiku a společnosti um, o um, pozitivním vlivu kultury i na jiná odvětví s cílem zajistit udržitelnost ekonomiky i společnosti a e, zajistit také inkluzi ve společnosti. Lotyšské předsednictví bude navazovat na závěry Rady o propojení kultury a kreativních odvětví. Domníváme se, že je správná chvíle o tom dále diskutovat a na nejrůznějších eh, fórach, protože přínos kultury eh, je prokázaný. Během našeho předsednictví se chceme zaměřit na význam národních i regionálních subjektů a um, chceme také přispět eh, ke schválení závěru rady eh, v květnu, abychom eh, rozvinuli debatu pracovní skupiny rady Eh, uspořádáme dvě eh, konference v Rize, a to v březnu. Eh, budou to mezinárodní konference, které proběhnou v době výročního týdne kreativity v Rize, který jsme pořádali již několik let po sobě, abychom posílili kulturu a další oblasti, například ekonomiku a regionální politiku. Takovýto přístup, který realizujeme již po několik let, skýtá dobrý základ eh, eh, pro podporu eh, spolupráce mezi kulturou a dalšími odvětvími a vy se můžete také zaregistrovat na tuto konferenci včas. Jejím cílem bude zaměřit se na nejlepší příklady Eh, partnerství eh, kultury a kreativních odvětví. Druhá konference se bude věnovat hloubkové diskusi o interakci mezi kulturním dědictvím, designem a moderní architekturou a snaze zblížit tyto tři eh, komponenty a vytvořit hodnotný životní prostor pro život i práci. Paní předsedkyně, velice eh, si vážím eh, přínosu tohoto výboru k rozvoji eh, kultury a kreativní politiky a potvrzuji svou ochotu a připravenost s vámi spolupracovat, abychom společně šířili povědomí o významu kultury. jaro 2015 bude velmi důležitým obdobím, protože očekáváme eh, revizi eh, ve eh, v polovině období, pokud jde o program záruky pro mládež. Rada již diskutovala o přínosu kultury k cílům 2020 a ministři zdůraznili tři velmi důležité prvky které by měly být brány v potaz při implementaci strategie EU 2020. Za prvé, kultura a kreativní odvětví jsou hnacím motorem ekonomického růstu. Za druhé, potenciál e, těchto odvětví e, musí být atraktivní, vysoce kvalitní a musí mít kulturní obsah. To jsou předpoklady pro dobré fungování jednotného digitálního trhu v Evropě. A za třetí, Kultura je hodnotou sama o sobě. Kulturní dědictví je jedinečným zdrojem inspirace, kreativity a inovací a tyto prvky jdou ruku v ruce s naší národní evropskou identitou a jsou také známkou naší identity a přináležitosti k našim zemím a Evropě jako takové. Lotyšské předsednictví se zasadí o to, aby tyto signály byly vysílány, abychom zajistili, že přínos kultury a kreativity aktivity eh, pomůže dalšímu rozvoji Evropy a to v procesu inteligentního růstu. Doufám, že se budu na vás moci v tomto ohledu spolehnout. Ráda bych ještě pokračovala v prioritách, pokud jde o audiovizuální politiku. Prezident, eh, nebo předseda Evropské komise, pan eh, Juncker, mm, prohlásil, že jednotný digitální trh bude jednou z priorit nové komise. Komise rozhodla, že ústředním aspektem této politiky budou spotřebitele na trhu. Oni musí získat příležitost Eh, mít přístup k eh, filmům, k kreativnímu umění z jakéhokoliv místa v Evropě. A proto Evropská komise se rozhodla podpořit eh, vývoj kultury a kreativních odvětví a také podpořit producenty kulturního obsahu, evropská média a také rozvinout nebo prohloubit nařízení o autorských právech a také prohloubit svobodu v tomto ohledu. Chtěla bych poblahopřát k těmto prohlášením komise, protože se domnívám, že je to poprvé, kdy byl takto zdůrazněn význam kultury a kreativních odvětví. Na základě audio, respektive základem audiovizuálních služeb je pluralismus médií a také rozmanitost kultur a jejich obsahu. Proto je důležité zajistit, aby obsah, který je přístupný našim občanům, je vysoce kvalitativní, rozmanitý a eh, zajišťuje hodnoty zakotvené v základní chartě eh, eh, lidských práv. Globální konkurence, globální konkurenční boj a e, geopolitika e, samozřejmě nás vyzývá k určité e, revizi rozvoje kulturního obsahu a proto přizveme politiky i subjekty kultury, aby diskutovali o regulaci v audiovizuální oblasti a také vzali v potaz novou geopolitickou situaci průběhu lotyšského předsednictví chceme přispět k diskusi o budoucnosti směrnice o audiovizuálních službách. Je, myslím, velmi důležité na tom pracovat. Tak, abychom naplnili závěry italského předsednictví a abychom také se zamysleli nad eh, eh, právním rámcem. A navíc digitální eh, trh nemá být pouze projektem ekonomickým a infrastrukturálním, ale měl by se především zaměřit na obsah kreativitu a rozmanitost. A opět doufám ve vaši podporu a pochopení při uskutečňování tohoto úkolu. Vážení členové výboru, závěrem bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že eh, musíme utvářet evropskou budoucnost společně. A také eh, eh, logo lotyšského předsednictví to stělesňuje. Je to symbol, který ukazuje naši ochotu čelit výzvám v oblasti kultury Eh, ten symbol je velmi výmluvný pro naše hlavní priority. Děkuji za vaši pozornost a doufám, že budu schopna zodpovědět vaše otázky. Grazie. Děkuji. Děku, děkujeme paní ministrině kultury za velmi zajímavý eh, příspěvek, za to, že nám jste vyjádřila zájem a pozornost lotyšského předsednictví o tyto otázky které... A samozřejmě nyní bych dala slovo koleg- kolegům. Začne paní Frejen a potom další řečníci. Já vielen Dank. Ano, děkuji, paní ministrině. Tři body tady mám eh, kdybych šla ráda trošku víc do hloubku. Jednak otázka tohoto, vy jste o tom se zmínila, a sice kultura jako součást kreativního průmyslu. Mm, vzájemně se to mm, podmiňuje. A já mám trošku pocit, že v minulosti eh, v rámci podpůrných struktur, mm, eh, hlavně v oblasti podpory regionálních eh, struktur, ten kulturní sektor trošičku se dostával do potíží právě kvůli této dvojí funkci, kterou kulturní oblast má. V případě financování to často bývá tak, že buď jsou to čisté programy na podporu kultury, to zase to nesmí být ale nasměrováno příliš komerčně, anebo jsou tady podpory struktur pro komerční provoz nebo kreativní aktivní oblast. A řada projektů, ale vlastně jak v jednom, tom jednom nebo i druhém případě eh, propadává tímto sítem a tady existuje prostě velký problém v tom, že nedostanete ani bankovní úvěr jako eh, kulturní tvůrce, anebo ani z těchto eh, hrnců eh, strukturálních fondů nemůžete profitovat, protože ekonomický podíl je pak příliš velký. Vidíte tady nějakou šanci lépe sloučit obě stránky jedné mince? A pak bych tady ještě na tomto základě měla otázku k autorským práv a digitální vnitřní trh. Tady zase se naskytá otázka o ne dvojkolejnosti, jak to zvládnout. Na jedné straně nárok spotřebitelů, účastnit se kulturní rozmanitosti Evropy a na straně druhé právo kulturních tvůrců, aby to, to co tvoří, mohli žít. I tady vidím teď určitou diskrepanci a proto se chci zeptat, jak lotyšské předsednictví rady eh, se začlení do diskuzi, kterou povedeme v příštím půlroce na úrovni komise. Jak se k tomu postavíte při přípravě odpovídajících legislativních složek? A třetí bod je téma TTIP, to je to, co nás na kulturním výboru velice eh, intenzivně eh, zajímá, zajímalo i v minulosti. Máme tady kulturní výjimku ve vyjednávacím mandátu, ovšem čisté vymezení audiovizuálních služeb Um, v oblasti kulturního sektoru vždycky vede při diskusích problémů. A sice otázka, co spadá pod audiovizuální a kreativní ekonomiku a co je kultura. A tady bych ráda věděla, jak se lotyšské předsednictví k tomuto postaví v um, diskuzích, tedy k tématu vyjednávání v oblasti TTIP. Děkuji. Děkuji, Sabine. A slovo má teď paní Kama Evat. Děkuji srdečně paní ministrini za eh, to, co nám řekla a děkuji také. Děkuji za to, že jasně ukázal, že lotyšské předsednictví se eh, především bude si je vědomo skutečnosti, eh, že tady máme rozmanitost názorů v Evropě, svoboda umělců a mediální rozmanitost a že je zapotřebí to ponechat a podpořit. A pak je tu ještě význam kreativního průmyslu, který ona potrhla. Podle, mého, podle mých poznatků to vypadá tak, že lotyšské předsednictví Ehm, se pokusí ehm, o to udělat takový průlom, průlom, co se týče společných pozic rady eh, v oblasti digitálního vnitřního trhu. A eh, tak digitální jednotný trh ten se dělí na tři části. Podstatnou částí jsou části, která nás tady v minulém období eh, velmi zaměstnávala na kulturním výboru a kde jsme se pokoušeli mm, eh, jasně ukázat parlamentní stanovisko a snažili jsme se ho i spolu utvářet, byla právě otázka neutrality sítě. Myslím si, že eh, musíme pořád zdůrazňovat, že eh, neutralita sítě je jednou z zásadních předpokladů i technické eh, stránky věci proto, aby tady byla mediální rozmanitost, rozmanitost názorových pozic a také šance nových kreativních nápadů. Aby vůbec bylo možné v síti se dostat k lidem, k zákazníkům. A podle všeho, co jsem, co slyším, ale lotyšské předsednictví rady chce učinit návrh, kdy neutralita sítě bude eh, v nařízení upravena jenom v principu, ale ne už v celé své jasnosti a v tom, v tom v taky artikulováno, jak jsme to my usnesli tady v parlamentu. Takže se bude to bude zákonem, eh, zákonně ustanoveno a že pak budou stanovena zákona omezení, eh, od kdy například nebo za jakých podmínek vůbec budou možné konkrétně do speciální služby. Tady bych ráda slyšela něco o vašem stanovisku, jak se chcete Eh, začlenit do této práce mnoha ministrů, kteří eh, se účastní této práce. Ehm, téma, eh, je někdo, kdo je zodpovědný za odevzální ehm, záležitosti. Co se týče TTIP, tady se mohu pouze připojit. Ehm, máme jasné stanovisko jako parlament, co se týče vyloučení kultury a audiovizuálních médií z vyjednávacího mandátu. Ale musíme konstatovat, že na poli kultury. E, ta výjimka je formulována jedno, relativně jednoznačně, ale ne v oblasti audiovizuálních médií. A myslím si, že e, všem nám musí jít o to, abychom tu výjimku pro e, kulturní, pro audiovizuální média Ehm, koncipovali co nejšířej a aby to bylo nasměrováno do budoucna. A to v tom smyslu, že eh, to se půjde jednat i o budoucí technický vývoj, na který se to bude vztahovat. A ta výjimka se nebude vztahovat, nebude omezena pouze na služby, ale také se bude vztahovat na investice na poli audiovizuálních eh, záležitostí, protože to by eh, mohlo být taková ta zadní dvířka, v případě pochyb a pak by to tu bojinku zase relativizovalo a mohlo by to vést k škodě, nebo nebylo by to ve prospěch evropské kultury. A ještě poslední věc, týkající se taky kultury. Ve výboru, na výboru jsme minule vedli diskuzi, bylo to u příležitosti slyšení, kdy jsme také pracovali na myšlence Evropského roku kulturního dědictví, že bychom dali podnět k tomu eh, v jednom z příštích let, protože vždycky máme rok pod určitým heslem nebo motem. Dovedla byste si představit, že mm, by se ujala taková myšlenka roku Evropského kulturního dědictví i v rámci vašeho půl roku předsednictví? Děkuji. Děkuji. Další kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych, chtěl také poděko- já bych také poděkovat paní ministrini. V podstatě mám tři uh, takové hlavní otázky. A Chtěla bych tedy eh, od vás ráda slyšet ještě určité doplňující informace k těmto otázkám. Obvykle, když se hovoří o otázce vzdělávání, tak se věnuje poměrně málo eh, významu vzdělávání jakožto nástrojí pro intelektuální eh, utváření osobnosti budoucích evropských občanů. Škola musí samozřejmě vzdělávat v občanském slova smyslu, také určitý smysl nebo uvědomování si sounáležitosti s obecně s občanskou společností. A jak jste říkala, paní ministrině, kultura to je vlastně svědomí národa. A byla bych ráda, kdyby se Evropská unie soustředila více na tento aspekt věcí, který je bohužel trošku opomíjen pro právě ve prospěch vzdělávání, nikoli pouze s cílem eh, přípravy na zaměstnání tedy. Zejména na základě toho, co se v nedávné době událo ve Francii, tak si myslím, že ignorance a neznalost vlastně způsobuje také netoleranci, nesnášenlivost a v důsledku toho vede k násilí. Doufám, že nikdy nezapomeneme na to, že poznání druhého člověka je vlastně základem mírového soužití. A ráda bych tedy věděla, jaké jsou projekty nebo plány vašeho předsednictví eh, ve smyslu závazku v této oblasti. Co se týká druhé otázky, kterou bych chtěla položit, tak bych se chtěla paní ministrině zeptat, zda má v úmyslu pokračovat v politice v oblasti mladých lidí, zejména program Záruka pro mladé, který byl prezentován jakožto velmi významný projekt před několika měsíci. Bylo, byl nám tento program prezentován jakožto něco, co by mělo umožnit eh, bojovat proti nezaměstnanosti mladých a tak dále a trošku to zapadlo do propadliště dějin. Je to veliký problém, zejména země Jižní Evropy, které čelí obrovské nezaměstnanosti v některých případech eh, v na jihu Itálie dochází stále ke zvyšování nezaměstnanosti. A chtěla bych se tedy paní ministrině zeptat, zda má v úmyslu pracovat dále na tomto projektu Záruka pro mladé a zda, má, zda jsou konkrétní plány. A poslední otázka, chtěla bych se soustředit na otázku kultury. Jak jste říkala, paní ministrině, často je to otázka příležitosti, také ekonomické příležitosti samozřejmě. Osobně se nedomnívám, že ekonomický růst automaticky způsobuje zvyšování zaměstnanosti. Je to velice neoliberální pojem v mých očích ale chápu, že některé země, já tedy pocházím z Itálie, z jižní Itálie konkrétně, takže chápu, že některé země by měly používat kulturu jakožto prostředek pro oživení určitých ekonomických odvětví. Ale často považujeme kulturu za určitý produkt, ale kultura patří všem nám, těm generacím, které byly před námi i budoucím generacím. Takže bych chtěla vědět, zda máte připraven nějaký akční plán nebo nějaká konkrétní opatření, která by umožnila eh, zohledňovat eh, tady tyto otázky. Děkuji, předsedkyně, děkuji. Takže ještě paní Kripl a potom dáme prostor paní ministrině na odpovědi a potom přejdeme ke druhému kolečku otázek. Jak víte, tak máme zde jednak ministrině kultury, která hovořila, ale potom zde je také ministrině pro vzdělání a vědu, která by možná se mohla soustředit konkrétně na tyto otázky. Paní... Děkuji paní ministrině za eh, váš projev. Ráda bych nejprve řekla, že opravdu podporuji to, co řekla eh, Sabine eh, v eh, otázce neutrality sítě. A Petra Kam mluvila o otázce TTIPu eh, eh, Petra kam Bevec a toho, co to znamená v oblasti výjimek a jasné definice toho, co jsou audiovizuální služby a jak je eh, definovat do budoucna. A teď bych měla konkrétní otázku na vás, protože jste říkala, že komise se velice zajímá o vývoj digitálního jednotného trhu a tak, aby se stal pro spotřebitele jednodušší, aby tady existoval lepší přeshraniční přístup co je jasné do určité míry, je, že my všichni na to máme zájem, ale na straně druhé bych vám ráda připomněla, že eh, například tím, že to uděláme, bychom neměli ohrozit systém financování filmu, a nebo jak financovat eh, to, eh, tu správnou rovnováhu. Pro mě je to otázka, kterou diskutujeme tady, ale chtěla bych vědět, jaký je váš přístup k tomuto. A pak druhá otázka. Mluví se o tom, že možná Evropská Komise přemýšlí o tom, že vzdá eh, finanční eh, podporu Europeona, to je tak, jak ji teď máme. A tady bych ráda věděla, jaký je váš postoj k této otázce. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Paní Trupel. A požádám tedy, aby se slova ujal náš host a aby paní ministrině odpověděla na první otázky. Mm, nechci, abyste musela pak odpovídat na příliš mnoho otázek. Prosím. Mm-hmm. Děkuji. Pokusím se odpovědět pořadí, jak byly položeny otázky. Tam ty otázky byly velmi dynamicky položeny. Pokud neodpovím na všechny otázky, tak to bude proto, že se mi nepodařilo si to všechno sepsat. Ale udělám, co bude v mých silách. První otázka se týkala kultury jako kreativní průmysl. A velmi často sami eh, se nalezáme eh, v situacích, kdy kultura je mm, oddělená a nahlíží se na ní jako na separátní sektor. Plně s vámi souhlasím v tom, že to není správný přístup. nemůžeme ehm, izolovat kulturu od jiných ehm, oblastí a to je právě důvod, proč budeme chtít pokračovat v naší práci. V sektoru kultury a kreativity a budeme chtít prokázat význam tohoto sektoru a proto tento klíčový význam crossovers slovo, na které se pojem, na který se budeme soustředovat, to je ten správný přístup, kdy budeme moci prokázat, že budeme moci používat kulturu a kreativní přístup i e, v jiných oblastech, protože podle našeho názoru e, je spolupráce onou silou nemusíme e, z umělců a filmářů dělat ekonomy nebo specialisty na trh. Um, aby mohli lépe využívat um, ekonomický procesu, ale je důležité, abychom zajistili, že tito lidé si budou odvádět svou práci, ale také ve spolupráci s ostatními mm, sektory protože to pak bude nejlepší způsob, eh, jak využít našeho kreativního potenciálu, jeho mm, ideí a pak budeme moci přijít na nové hodnoty eh, tohoto kreativního potenciálu a budeme vědět, jak to propojit s ostatními oblastmi. A už máme celou řadu dobrých eh, příkladů jak stimulovat inovace a nová řešení tímto způsobem. A to nejenom na poli ekonomiky, protože velmi často se soustředujeme na ekonomiku a mluvíme o dopadu kultury na eh, sféru ekonomickou. Myslíme si, že musíme nadále spolupracovat na tomto konceptu crossovers a mm, e, mi to pozitivním příklady budeme moci ukázat, že kultura a umění mohou být velice pozitivní vliv na sociální služby, mm, e, na dopravu, e, na to, jak se budou řešit otázky eh, udržitelného vývoje a životního prostředí. Takže eh, tato ústřední aktivita to bude popředí zájem o konference eh, odborníků a hlavně se budeme koncentrovat na těch, právě tyto příklady osvědčených praxí. Další velice důležitá věc, kterou jsme zaznamenali v diskusích s dřívější radou a které budeme nadále pokračovat, Mm, během našeho dalšího zasedání rady v květnu. To bude otázka důkazů tohoto eh, dopadu. A proto během lotyšského předsednictví budeme i nadále hovořit o výzkumu, základním výzkumu a o průkaz nebo důkazech, tak, abychom mohli předložit praktické důkazy o dopadu umění a kreativity na jiné oblasti. Další věc. Otázka transatlantické dohody TTIP. Tady bych jasně chtěla říct, že naše stanovisko ministerské radě v červnu 2013 bylo už předloženo na této radě v roce 2013 a také na zasedání rady v říjnu minulého roku. To znamená, po těchto zasedáních rady eh, chceme vyjádřit jednotné stanovisko ministrů v tom smyslu, že audiovizuální dimenze je vyloučena eh, z dohody a lotyšské předsednictví eh, tento přístup podporuje. Budeme podporovat i komisi, tak, aby mohla poskytnout informaci radě o tom, jak tyto diskuze budou do budoucna pokračovat dál. A pak tu padla otázka několika členů výboru týkající se copyrightu. Ano, otázka copyrightu je velmi úzce spojena s vývojem jednotného digitálního trhu. Jednou z podmínek pro zajištění přístupu, ale nejenom jedinou, protože proto, abychom mohli hovořit o přístupnosti, o různých obsazích, tak je velice důležitá technologická interoperabilita. interoperabilita. Mnozí členové výboru se o tom zmínili a také rozmanitost jazyků. Ehm, jazyková diverzita je velice důležitá v digitálním prostředí. Takže možnosti vybrat si jazyk ehm, ehm, nebo strojový překlad si zvolit, počítačový eh, překlad na erveziální konferenci, kterou plánujeme a chceme spořádat v květnu v Rize, budou experti o těchto věcech diskutovat. To jsou otázky, na které jste se ptali. A také budu mluvit o, o neutralitě sítě což je pro další vývoj jednotného digitálního trhu důležité. Ano, souhlasím s vámi v tom, že jednotný digitální trh se eh, skládá se tří částí, a které jsou velmi úzce zájemně propojeny průmyslová mm, odvětví, která jsou propojena. A proto máme místo zástupce mm, komisaře, který je zodpovědný za tuto oblast, o tyto tři tematické oblasti a doufám, že tímto způsobem eh, když budeme spolupracovat eh, s mm, zástupcem komisaře, se nám podaří eh, dosáhnout určité harmonii při dalším vývoji digitálního jednotného trhu. Jā, te vēl bija tālāk jautājums par Eiropas... Eh, eh, Taky dopadla otázka roku evropského kulturního dědictví. Myslím si, že to je velice dobrá iniciativa. A plánujeme tady eh, třetí konferenci s přizvanými experty. Budeme se koncentrovat právě na kulturní dědictví a na propojení s moderní architekturou a designem. A myslím si, že během této konference Eh, se budeme moci na tuto konkrétní otázku taky soustředit. Děkuji vám za tyto první otázky a odpovědi. A v rámci druhého kola bych chtěla poprosit, abyste byli struční. Máme už pouze 10 minut, takže Julie Watt, pan kolegyně Venta a pak odpovědi. Děkuji. Já bych pouze chtěla říci, že na mě velmi zapůsobil citát, který jste uvedla, že kultura je svědomím národu, protože si myslím, že eh, máme před sebou velkou bitvu totiž zajistit a udržet mír mezi národy. A kultura může často eh, být mm, opatřena a doprovázena extrémními sílami, které usilují o vlastní cíle. Pro mě je to tedy stěžení oblast práce, abychom mm, toho dosáhli. A zatímco budeme sdělovat a rozšiřovat naše bohaté kulturní dědictví, musíme zajistit, aby se z toho nestal důvod k nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Děkuji. A nyní má slovo kolega Giacono. Ne, promiňte, pan Venti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se vynasnažím o maximální stručnost. Zmínila jste se o agendě lotyšského předsednictví v oblasti kultury a zmínila jste také výraz crossover. Digitální média, sociální integrace a udržitelný rozvoj s tím souvisí a crossover také souvisí s podporou eh, digitálních eh, odvětví, digitálních aktivit. Moje otázka je, zdali budete také během svého předsednictví usilovat o podporu evropské kinematografie, také v jiných členských státech protože to je odvětví nejenom kulturní, ale také ekonomické. Děkuji, pane kolego Venta, a tímto uzavřeme kolo dotazů a nyní bych požádala paní ministryni o zodpovězení otázek. Děkuji vám mnohokrát za otázky, které jsem velmi ráda vyslechla, zejména otázku o kinematografii. Ano, odpovím hned panu Ventovi, protože v prosinci Lotyšsko hostilo evropskou ceremonii eh, udělování kinematografických cen, což byl pozitivní důkaz toho, jaký význam přisuzujeme propagaci evropské kinematografii nejenom v naší zemi, ale i v Evropě. A zcela souhlasím, že každé předsednictví musí vzít na sebe odpovědnost, uvažovat o tom, jak co nejlépe propagovat Eh, náš kinematografický průmysl, eh, kinematografickou tvorbu. My jsme v Evropě sjednocení v rozmanitosti a to znamená, že každé předsednictví má svou vlastní odpovědnost za své aktivity a za šíření rozmanitosti evropského umění a zajištění jeho přístupnosti. Ano, určitě se dotkneme otázky kinematografie, když budeme požádat zmíněnou konferenci o hledně crossover kultur a přístupnosti ke kultuře, protože kinematografie a kino je velmi mocným nástrojem, jak ve vzdělávání, Eh, tak eh, v eh, zaměření se na určité sociální otázky. Takto můžeme vyjadřovat sílu kultury a zajistit, že pomocí umění a audiovizuálních nástrojů můžeme v konkrétní době nadnášet konkrétní témata ve společnosti. A kino, kinematografie je právě velmi dobrý příklad onoho crossover. V předchozích odpovědích na otázky jsem neodpověděla panu Adenolfimu ohledně synergií. A chtěla bych říci, že plně souhlasíme s tím, že jedním z typů partnerství je právě partnerství mezi kulturou a vzděláváním, protože kultura naplňuje vzdělávání obsahem. A kulturou nejlépe učíme hodnotám a dovednostem a naopak vzdělávání je prostředek eh, k zajištění předávání kulturních hodnot a poznávání kulturních hodnot a jsem si jist, že můj kolega ministr sportu a vzdělávání o tom bude hovořit jsem s vámi zajedno, že nyní potřebujeme synergii eh, eh, kultur a vzdělávání víc než kdy jindy. Musíme hovořit o rozmanitosti kultur, o hodnotách, o toleranci, co tolerance obnáší a jak toleranci žít. To je vlastně určitý kreativní přístup k partnerství a to bude téma našich konferencí též. Také počítáme s tím, že přineseme několik pozitivních příkladů z Lotyšska. V této chvíli totiž provozujeme pilotní projekt týkající se eh, součinnosti vzdělávání a kultury. A výsledek toho projektu budeme, eh, budeme eh, prezentovat právě na jedné z konferencí, o níž jsem hovořila. Ještě tady zazněla otázka ohledně programu Europeana. Ano, já jsem eh, tu otázku neslyšela. Byla byste tak laskavá a mohla byste zopakovat otázku týkající se onoho evropského kontextu. Ano, děkuji jsou fámy, že financování Europeany je ohroženo, anebo alespoň, že nebude probíhat v dosavadním eh, rozsahu. A proto jsem se chtěla zeptat, zdali o tom máte povědomí, zdali jste do toho zapojená a jaký bude váš přístup k tomu problému. Děkuji, ano, teď jsem pochopila otázku. A jsem zklamaná, že slyším to, co říkáte, protože jsem o tomto mm, neslyšela, eh, co se říká a myslím si, že toto je opravdu nepřípustné. Eh, v radě nebo v parlamentu ehm, musíme společně eh, pokračovat v tomto vynikajícím procesu a vyvinout společné úsilí. Podle informací které mám já k dispozici ze září 2014, tak Europeana zajistila přístup více než 32 eh, milionům eh, digitálních položek z 500 eh, institucí v Evropě. A tento digitální přístup přístupnost k velmi bohatým kulturním a vzdělávacím zdrojům. To je něco opravdu velmi unikátního. A kultura různých eh, států z toho může profitovat. Je to významné pro celý vzdělávací proces a různé věkové skupiny a jako předsednictví určitě budeme vašimi partnery eh, v jakýchkoliv diskusích o tom, jak si um, udržet toto financování. Ano. Tak já bych chtěla velice poděkovat paní ministrini. Nevím, jestli komise by ještě chtěla něco doplnit ok, teď hned, a nebo alespoň tedy toto zohlednit, protože zítra by měl přijít do našeho výboru komisař Navračič. Ano, mohl byste nám to potvrdit? Prosím, tak máte, máte slovo zástupce komise. Pour discuter le priorité. No. In questo caso no, è una richiesta che viene dal... Takže takže to je otázka na komisi. Myslím si, že je zcela legitimní požádat vás o určité vysvětlení. Tak prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval lotyšskému předsednictví za to, že přednesl program toho, co mají v úmyslu udělat v příštích šesti měsících a že chtějí podpořit všechny ty otázky, které by tady měly být nadneseny. A také bych rád využil této příležitosti a oznámil, že zítra eh, tady bude komisař eh, na zasádání tohoto výboru a myslím si, že nejlepší cesta ku předu je, aby tato komisařka udělala, jako okomentovala všechny tyto plány. Dobře, ano, to jsme rádi, jsme to slyšeli a je dobré, když oznamujete, že komisař zítra tady bude e, prezentovat. Děkuji. Takže srdečně děkuji paní ministrini a všichni sdílíme to, co tady prezentovala. Budeme, máme radost z toho, že strategie 2020 se eh, stává také eh, mm, tímto tématem, které chce věnovat takový prostor i ehm, prostoru audiovizuálnímu a kromě věcí nebo záležitostí digitálních. To zcela jistě bude také úkolem, eh, který budeme podporovat a ke k čemu přispějeme naším dílem, protože tady ehm, jsme v takovém důležitém časovém okamžiku, a mm, komise, rada a parlament mají vůli eh, stavět mosty eh, k ostatním politickým dílčím oblastem, třeba víceletým eh, programům. My chceme tyto mosty stavět a chceme tím překonávat potíže, které prostě existují. A o tom se tady už mluvilo, někteří kolegové to zmínili, to se týká použití těchto prostředků a mm, příležitostí, které máme ve všech našich regulárních a plánech a Horizontu 2020 a také ve strukturálních fondech. A to se týká také kulturních témat. A jistě se ještě znovu uvidíme na um, akcích, konferencích, které jste um, ohlásila. Jistě tam budou příležitosti tato témata ještě podrobněji probrat, i digitalizace a kulturní obsahy v digitální síti. To jsou body, které nám leží na srdci. Děkuji vám, přeji vám úspěšnou práci a doufám, že se uvidíme zase brzy. Děkuji. Bene, continuiamo. Dobrá, budeme tedy pokračovat. Náš, budeme, máme zde nyní ministrině pro vzdělávání a vědu, paní Merete Sajlevou, která nám představí priority lotyšského předsednictví v této oblasti. Vy znáte tedy určitě formu naší práce. Doufám, že máte zajištěno tlumočení do lotěštiny. Ano, to takže výborně. Budeme tedy pokračovat jako předtím. Dodrželi jsme zatím lhůtu, kterou jsme měli vyhrazenou, tak to je výborné. Second, second, second. On second line. Okay. And, e, siamo molto... Takže jsme velice rádi, že jste mezi nás přišla, paní ministrině, jak jsem říkala, eh, zachováme stejnou formu schůze, myslím si, že ten způsob už znáte, jakým pracujeme. Přečetli jsme si eh, priority předsednictví a domnívám se, že bude velice zajímavé vrátit se k takovém těm hlavním líním, k té červené niti, která se potáhne celým tím vaším půlrokem. rokem to znamená jednak vzdělávání, školství, potom kompetence a zaměstnatelnost, posilování partnerství a samozřejmě očekáváme také netrpělivě váš nebo jaký bude tedy příští investiční plán, protože vzdělávání školství je jedna z pěti priorit. Bohužel v investičním plánu pana Junkera eh, otázka, otázce vzdělávání není věnováno příliš mnoho pozornosti, nicméně já jsem přesvědčena o tom, že vy uděláte všechno pro to, aby se to stalo jednou z centrálních témat, takže prosím, máte slovo, paní ministr. Vážená paní předsedkyně, Pani Silvia Kosta, vážení členové výbory, da, výboru, dámy a pánové. Je to pro mě velkou ctí a také výzvou představit vám priority lotyšského předsednictví a doufám, že to podpoří výměnu myšlenek mezi námi. A nyní budu pokračovat eh, v lotyštině. práci a spolupráci s eh, našimi partnery eh, TRIA si velmi ceníme. Naše předsednictví eh, právě začalo a s radostí vám představím program našeho předsednictví v oblasti mládeže, vzdělávání a sportu. Za prvé, v oblasti vzdělávání zdůrazní lotyšské předsednictví ústřední roli vzdělávání a výcviku při posilování ekonomického růstu EU, stimulaci investiční činnosti a e, samozřejmě tvorby pracovních míst a šíření blahobytu. V kontextu strategie Evropa 2020 a e, s cílem naplňování jejich cílů agenda vzdělávání a výcviku potřebuje e, nové pobídky nabídky, což je možné eh, těsnějšími synergiemi mezi strategií Evropa 2020 a strategickým rámcem pro evropskou spolupráci ve vzdělávání a výcviku 2020. Lotyšské předsednictví bude rozvíjet debaty o klíčových prvcích strategických cílech a řídících eh, procesech strategického rámce pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a přispěje tak k přípravě společné zprávy eh, v roce 2015. Současně bude předsednictví těsně sledovat debatu ve výboru kultury a vzdělávání Evropského parlamentu. Za druhé, předsednictví bude pokračovat v práci posilování spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Vezme v úvahu předchozí výsledky a také stávající i budoucí výzvy. Budeme se snažit o debatu o budoucnosti vzdělávání a odborného vzdělávání. Cílem je posílit kooperaci mezi evropskými státy a sociálními partnery v Evropě za eh, účelem zajistit, eh, že vzdělávání mm, vybaví eh, občany odpovídajícími dovednostmi, tak aby byli konkurenceschopní na evropském trhu práce setkání evropských ministrů pro vzdělávání a odborné vzdělávání eh, sociálních partnerů a eh, dalších aktérů eh, v Rize v červnu bude jedním z milníků našeho programu. Navíc předsednictví podpoří další internacionalizaci vyššího vzdělávání a toho bude dosaženo posilováním mezinárodní spolupráce mezi evropskými a azijskými zeměmi a uspořádáme rovněž páté zasedání ministrů pro vzdělávání v Rize 27. a 28. dubna. Tam budeme posuzovat dosažených výsledků od v období od předchozího zasedání před dvěma roky. Ministři tam také vytýčí priority a e, úkoly pro budoucnost s cílem e, podpořit užší regionální spolupráci mezi vzdělávacími systémy jednotlivých regionů. Od e, zahájení bolonského procesu v roce 1999 se jeho základní cíle nezměnily. Určitě vytvoření jednoduchého a srovnatelného systému ehm, diplomů je velmi důležitý, což v této chvíli odpovídá koncepci zajištění eh, výsledků a kvality vzdělávacího procesu. Během lotyšského předsednictví očekáváme také, že dojde k eh, zhodnocení eh, boloňského procesu v letošním roce a to u příležitosti eh, ministrů eh, pro boloňský proces nebo eh, do, do jejich agendy spadá boloňský proces a to v Jerevanu. Evropa musí také zlepšovat, zdokonalovat svou inovativní dovednost a využívat více možností které skýtá revoluce v informačních technologiích. V uplynulých respektive v příštích desetiletích budou nejúspěšnými zeměmi, nejúspěšnějšími zeměmi ty, jejichž občané budou vykazovat eh, nejvyšší eh, gramotnost v oblasti informačních technologií a budou nejinovativnějšími. A proto eh, jsou právně roky základního vzdělávání velmi důležité pro vzdělávání dětí a předsednictví proto hodla diskutovat také téma eh, eh, základního vzdělávání, zejména pokud jde o eh, zprostředkovávání těchto základních dovedností počítačové gramotnosti. Samozřejmě jednotlivé eh, regiony eh, potřebují eh, zcela konkrétně přizpůsobené programy a proto hodláme zahájit debatu o přístupnosti vzdělávání a účinnosti finančních příspěvků do této oblasti. Také hodláme podpořit diskuse o transparentnosti a uznávání eh, dovedností a kvalifikací a o budoucí vývoji evropské politiky v této oblasti. Eh, musíme vzít eh, v potaz, že stávající výzvy mohou vytvářet bariéry pro mobilitu a snižovat zaměstnavatelnost. A proto je nutno vytvořit lepší rovnováhu mezi dovednostmi a prací. A je nutno také podpořit konkurenceschopnost a e, sociální e, služby. Chtěla bych také zdůraznit, že mladí lidé představují velmi cený zdroj který eh, mohou vytvářet silnější Evropu. Na to musíme pamatovat, to musíme brát eh, eh, v úvahu a musíme mladým lidem poskytovat veškeré příležitosti a možnosti, aby využili plně svého potenciálu. Musíme proto dostat eh, těmto výzvám a pomoci mladým vyrovnat se s těmito výzvami. Navzdory skutečnosti, že opatření na zlepšení situace již byla přijata, stále ještě přetrvává řada nevyřešených problémů, které mají negativní dopad na sociální a ekonomickou situaci mladých lidí v Evropě. Hlavní problémy eh, vyvěrají z dlouhodobé nezaměstnanosti mladých a ztráty motivace mladí eh, lidé eh, postrádají dovednosti, které jim usnadní hladký přechod od vzdělávacího procesu do světa práce. A s tím souvisí i hlubší sociální problémy. Byť snižování nezaměstnanosti mladých lidí je politickou prioritou v Evropě v současné době, potenciál této politiky zatím ještě nebyl zcela eh, vyčerpán s cílem zlepšit budoucí perspektivu mladých lidí je nezbytná spolupráce eh, mezi vzděláváním, zaměstnaností, sociální oblastí, zdravotnictvím a politikou zaměřenou na mladé lidi. Účinná kooperace může podpořit zvyšování kvality života mladých lidí. Lotyšské předsednictví věří, že Eh, politika pro mladé eh, může vyřešit problémy, které nelze vyřešit v jiných odvětvích. Neformální vzdělávání má také velmi podstatný význam eh, ve vývoji mladých lidí. Pomáhá to vyvíjet dovednosti, včetně sociálních, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce osobní rozvoj zvyšuje toleranci mezi mladými lidmi a zvyšuje také jejich účast eh, v sociálním eh, na sociálních aktivitách v životě. Jsme přesvědčeni, že politika zaměřená na mladé musí být integrována do jiných politických odvětví a pomůže to hm, při řešení socioekonomických problémů. Lotyšské předsednictví nabídne závěry rady, zejména pokud jde o rozvoj meziodvětvových politik Mm, zejména za účelem řešení eh, socioekonomických výzev u mladých lidí. Předložíme tyto závěry eh, na květnovém zasedání rady cílem posílit spolupráci mezi Evropskou unii a e, zeměmi východního partnerství a s cílem posílit e, zaměstnanost a zaměstnatelnost hodláme uspořádat druhé fórum mládeže e, pro Evropskou unii a východní partnerství. Předsednictví je přesvědčeno, že práce s mladými je nejlepším způsobem um, pomoci mladým. Eh, zejména pomoci těm, kteří eh, jsou postiženi rizikem sociálního vyloučení. Politika zaměřena na mladé eh, lidi může skutečně na pomoci v boji proti eh, sociálnímu vyloučení. A vzhledem k tomu, že strategie 2020 eh, disponuje dobrými implementačními mechanismy a cestovní mapou, po přeskumu v polovině období bude hlavním cílem definovat přínos mladých lidí při naplňování společných evropských cílů. Lotyšské předsednictví chce zdůraznit, zmínit, že politika zaměřená na mladé lidi může sehrát velmi důležitou roli při dosahování cílů strategie 2020, což bude také tvořit součást závěru rady na květnovém zasedání rady. Strukturovaný dialog je velmi důležitým procesem a tento strukturovaný eh, dialog usiluje o posílení evropských priorit v oblasti eh, politik zaměřených na mladé lidi. Konference Evropské unie během týdne Evropské mládeže ehm, přilákala několik tisíc mladých lidí a politiků. Konzultační proces trvá pět měsíců a hlavní konference se uskuteční v Rize 24. a 26. března. Na této konferenci se bude diskutovat o účasti mladých lidí v demokratickém životě Evropské unie. Podle průzkumu Eurobarometru pouze 28 mladých eh, lidí se eh, účastnilo eh, ve volbách do Evropského parlamentu. Je proto nezbytné a zásadní zapojit mladé lidi více do politického života Evropy. A na květnové radě chceme vyzvat ministry, aby pohovořili o politické účasti mladých lidí na politickém životě v Evropě. Vážení eh, poslanci, Nyní bych se eh, dotkla sportu. Sport je nejširším eh, nevládním hnutím v Evropě. Eh, veřejný sport je způsob, jak trávit život příjemným způsobem, ale také skýtá přidanou hodnotu, protože mm, přispívá ke zdravotní ke zdravějšímu a udržitelnějšímu životu a také podporuje pozitivní přístup eh, k veřejnosti a veřejnému životu. Sport a fyzická aktivita eh, je multisektorová. V moderním, rozmanitém a nepředvídatelném trhu práce jsou eh, tyto dovednosti velmi důležité pro mladé lidi zejména eh, v době existence znalostní společnosti. Eh, lotyšské předsednictví plánuje eh, hledat způsoby, jak veřejný sport a e, rekreační e, sport e, může pomoci při rozvíjení rozmanitých dovedností, organizačních dovedností, řešit problémy, pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, což je velmi důležité pro mladé lidi. Lotyšské předsednictví chce také vypracovat závěry rady o zvýšení nebo prohloubení roli sportu v rámci multiodvětvových aktivit mladých mladých lidí. Lotyšské předsednictví hodlá také uspořádat konferenci o sportě a fyzické aktivity při rozvoji kapitálu lidských zdrojů. A to se uskuteční 16. března v Rize. A také chceme Eh, diskutovat o šíření fyzických aktivit a celoživotní účasti na sportu. V březnu eh, eh, Rada pro vzdělávání sport uspořádá politickou debatu, tak aby ministři příslušného odvětví si mohli vyměnit eh, názory na osvědčené postupy, jak co nejlépe šířit eh, fyzické aktivity. Eh, v mnoha mm, disciplinách sportu jsme zaznamenali řadu skandálů týkajících se manipulací. Výsledky poslední nebo jeden z nedávných se týkal fotbalu, ale obdobné případy byly zaznamenány Eh, v jiných oblastech a v různých eh, členských zemích. Lotyšské předsednictví proto bude sledovat tyto mezinárodní události, zejména pokud jde o manipulování s výsledky a ehm, to bude v souladu s závěry eh, rady ohledně manipulace výsledků sportovních utkání které byly předloženy v září. Důležité je také ratifikace příslušné úmluvy v této oblasti a my eh, k tomu přikládáme velký význam. Rada hodlá také konzultovat Evropský parlament v této věci. Pokud jde o zmíněné skandály v oblasti dopování, lotyšské předsednictví se chce zaměřit na um, um, protidopingové aktivity a opatření. Je důležité, abychom zaujali velmi jednoznačnou pozici. Um, předpokladem je ale vystupovat jednotně a um, promlouvat um, jedním jazykem. a to v rámci eh, agentury proti dopingu. Předsednictví hodlá přijmout eh, prohlášení v této věci, které bude eh, prezentováno v agentuře a také Radě Evropy. Předloží to zástupce EU v květnu v agentuře pro boj s dopingem květnu letošního roku. Ehm, paní předsedkyně, paní Kosta, vážení členové dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost a samozřejmě ráda odpovím na vaše otázky a komentáře a samozřejmě jste srdečně vítání zúčastnit se akcí, které uspořádalo tyžské předsednictví. Děkuji. Děkuji. paní ministrině za projev. Děkuji srdečně i za jasná slova a stěžení body, které jste představila. Takže můžete počítat samozřejmě s parlamentem, že budeme s vámi úzce spolupracovat, budeme vám pomáhat čelit všem těmto výzvám, o kterých jste hovořila. Ostatně budeme pořádat slyšení o zlepšování vzdělávacího systému a zaměstnatelnosti eh, mladých lidí. Dále zde máme také zprávu, na které pracujeme. Takže jak ohledně um, realizace boloňského procesu, takže můžete počítat se zapojením našeho výboru. Hovořila jste o partnerství, například východním partnerství. Zde také samozřejmě se budeme eh, účastnit a spolupracovat. Otázka sportu, to je také otázka, kterou položíme komisaři. Eh, chceme vědět, zda Evropská unie bude se zabývat těmito otázkami na radě. Eh, Samozřejmě jsou to velice důležité otázky dopingu, o kterých jste hovořila, nebo také těch sfalšovaných zápasů. Někteří kolegové už požádali o slovo, jiní ještě se mohou přihlásit, takže paní Ferajen a potom pan Diakony a další řečníci. Ano, děkuji paní ministrině za vaši prezentaci. Je několik bodů, kde bych chtěla ještě položit doplňující otázky. Jednak je to otázka nezaměstnanosti mladých a programu záruky pro mládež. Máme samozřejmě různé oblasti, na které se musíme soustředit, jak, je to oblast vysokoškolského vzdělávání, ale také praktického odborného vzdělávání. V některých státech to existuje v rámci školního systému, v druhých v jiných státech je duální systém, který tedy eh, ve spolupráci funguje odborné vzdělávání ve spolupráci s průmyslem. Jsou to ty stáže, eh, které to má také velmi pozitivní dopady na zapojování eh, mladých do praxe vidíte možnost právě v této spolupráci mezi odvětvími, mezi podniky, zejména mezi malými a středními podniky a školstvím. Chcete tedy se na toto také zaměřit, na podporu těchto systémů v rámci prosazování programu Záruka pro mladé, tedy soustředit se na tento duální systém vzdělávání. A druhá otázka v této souvislosti se týká boloňského procesu. Hovořila jste o konferenci v Rigze, kde se budete zabývat eh, kontrolou prověřování mladých. Budete také hodnotit, do jaké míry boloňský proces pokročil. Zde vyvstává otázka eh, uznávání rozdílných vysokých škol protože někdy ty kredity nejsou úplně uznávány a jsou velké rozdíly mezi tím teoretickým modelem eh, bakalářského vzdělání, magisterského a tak dále, což samozřejmě znevýhodňuje potom studenty při mobilitě. Potom je zde také otázka uznávání vysokoškolských diplomů. Zde ještě v mnoha oborech to působí také problémy i po dosažení vysokoškolského diplomu na, vyso, na v jedné zemi to například u lékařů. Není to uznávání ještě tak zcela pokročilé. A další otázka je otázka neformálního vzdělávání jsou zde určité programy. Máme bohužel velmi nízký rozpočet k dispozici, jak konkrétně v rámci vašeho předsednictví Eh, budete také motivovat příslušné ministry a ministerstva k neformálnímu vzdělávání a k uznávání odborné praxe a neformálního vzdělávání v praxi. Děkuji. A nyní kolega a kolegyně Cuber. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní ministrině, Děkuji vám srdečně za představení programu lotyšského předsednictví. Já se domnívám, že se během vašeho předsednictví budete věnovat těm nejdůležitějším tématům, jak jste o tom hovořila. Já bych chtěl eh, hovořit o několika tématech, o kterých se zmínili již vaši kolegové. V Evropě máme samozřejmě určité starosti nebo problémy týkající se školství a vzdělávacího systému. Školství je bohužel často odděleno od eh, reálných potřeb. V některých státech ty systémy fungují úspěšně, v jiných nepříliš, ale jakým způsobem by bylo možné lépe propojovat školství s potřebami pracovního trhu. Tím jsme se už zabývali v minulých deseti letech, ale je to také otázka i pro vaše předsednictví a já bych, mě by zajímalo, jak vy se na to díváte zejména zda je možné tedy zapojit hospodářské subjekty eh, úžejí do vzdělávacího procesu, nebo bylo by alespoň možné určité prvky toho duálního systému převzít a jaké je vaše stanovisko k boloňskému procesu. Boloňský proces je silně kritizován, že je zastaralý že ten systém starých, starého univerzitního vzdělání ještě někdy udržován při životě. A když pokud chce být Evropa konkurenceschopnější, tak eh, v tom případě musí přijmout takzvanou filozofii třetí generace univerzit. To znamená, aby byly flexibilnější, eh, také využívali eh, rozdílné eh, zdroje financování, nejen státní příspěvky a tak dále. Já už jsem tedy vyrozuměl z vaší prezentace, že se budete věnovat těm správným tématům, že k tomu přistupujete s nadšením, co mi trošičku chybí u velkých států, které tedy jsou, mají vedoucí postavení v Evropě a jsem přesvědčen, že v tomto půl roku můžeme udělat krok dopředu také právě v oblasti vzdělávání a sportu. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo kolegovi Diakonovi. Merci. Děkuji. Děkuji. To, co, o, o čem zde hovořila paní ministrině, je velice užitečné. A to jak co se týká formy, tak co se týká obsahu. Je samoz... Mám určitý pocit deja vu a to, že před šesti měsíci za italského předsednictví jsme měli pocit, že všichni chceme to též, že nám jde o to samé. Minis, italský ministrině školství a my jsme vlastně hovořili o stejných cílech a v té době jsem se snažil vysvětlit to, co vlastně přináší štěstí a neštěstí, tedy když mladí lidé začínají eh, aktivní život. Já jsem přesvědčený, že nedostatečná realiza- osobní realizace eh, vlastně vede právě k nespokojenosti, k tomu, že nemůže, nemohou mladí lidé skutečně realizovat své cíle, svá přání v životě. Když se vezmeme mladého člověka, který právě vstupuje do aktivního života, tak má určité sny, eh, dostane určité sliby od vzdělávacího systému, od společnosti, od rodiny má tedy určité naděje, eh, vzděl, vzdělání, ale potom začne čelit tomu skutečnému životu, který je bohužel tvrdší než to, co si myslel. Co konstatujeme tedy v naší zemi? Já se domnívám, že to není pouze příklad mé země. Je určitý systém konkurence mezi vysokými školami, které se snaží přitahovat stále více a více studentů, protože jim to přináší finanční prostředky. A ale tady toto filozofie vysokých škol je nebezpečná, protože většina eh, Evrop, mladých Evropanů, kteří jsou nezaměstnaní, tak mají diplomy, třeba dva až tři eh, vysokoškolské diplomy a přitom jsou nezaměstnaní, nemohou najít místo. Zde v našem výboru byla prezentována pozoruhodná studie ohledně vzdělávání a to se mně zdálo skutečně zásadní. Je to velice dobře zpracovaná studie a Očekávám tedy překlad eh, této studie do mého jazyka, tak abych ji mohl také předložit na ministerstvu a parlamentu v naší zemi, abychom jim ukázali výsledky této studie. Domnívám se, že tato studie je skutečně velmi důležitá, takže je to spíš taková prozba, ne ani tak eh, žád, otázka. Týká, hovoří se tam o osvědčených postupech, o e, vzdělávacím systému v různých zemích a myslím si, že ta studie je skutečně velice dobře propracovaná. Takže pokud rozdíly mezi tím, co chceme v životě a tím, čeho skutečně dosáhneme, pokud se nám podaří toto lépe skloubit, ve společnosti, kde školský systém bude skutečně připravovat na reálnou společnost, na její potřeby, tak v tomto případě se to podaří eh, prosadit ve všech oborech, protože bohužel v některých zemích eh, je stále tato dosti nebezpečná filozofie s tím, že některé obory jsou takové jako žádoucí a takové dobře viděny a jiné ne. Bohu třebujeme, aby školský systém se na to zaměřil a doufám, že za v následujících šest měsíců se věci... zpojila kolega Dinolfi. Kolega Dinolfi, Dinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Tak ještě jednou má otázka k garancím, zárukám pro mládež. Určitě je to záměr pro um, boj proti nezaměstnanosti um, mládeže, je to projekt, který možná byl úspěšný, ale ráda bych nejprve věděla, proč to vymizelo. Hmm, jestli jste se nějak zabývali výsledky a jaké existovaly zprávy o tomto programu, vyplynuly z toho zajímavé výsledky. A pak ještě další otázka předsednictví, jestli máte v úmyslu v této cestě pokračovat. Dobrá, pokud eh, máte nová témata a nebo půjdete do nových projektů. A pak ještě jedna malá úvaha. Problém nezaměstnanosti mládeže není vždycky jenom problémem eh, profesního vzdělávání nebo obrovného vzdělávání. Existuje celá řada mladých lidí, kteří eh, prošli absolvování vzdělání a kteří Mm, které možná nemá přímo co dočinění eh, s technickým eh, trhem práce, mm, ale mm, na jihu, ale pak jsou třeba přijati na té práce na severu. A potom jsem tady viděla určitá data za rok 2010. Eh, viděli jsme, že je to veliký proud, existoval velký proud osob, které šly z jihu na sever. A proto otázka na paní ministrině. Tento neustálý proud mladých lidí z jihu na sever. Není to jev, který by mohl vést k nerovnováze z dlouhodobějšího hlediska v Evropě. Ano, děkuji. Eh, kolega Lenta, prosím. Děkuji. Děkuji paní ministrině, paní předsedkyně a i paní ministrině za její slova o sportu. Mm, Eh, určitě také naší oblasti zájmu a souhlasím eh, s tím, že všichni budeme zdravější, když budeme ehm, provozovat nějaký sport a jsem velmi rád. Jste ehm, laskavě také ehm, mluvila o hrozbách, které tady existují ve sportu byl odkaz na ono domování, nelegální domování ehm, výsledků ehm, zápasů a podobné jevy. Ale eh, co máme za amatérský a eh, profesionální sport a mm, amatéři by určitě se chtěli stát mnohdy profesionály a být hrdiny sportovními, ale mm, to není možné pro každého. ona dualita sportovního vzdělávání a dovedností, které tady je možné získat, bude to prioritou během vašeho předsednictví a tady jde také o podporu profesionálních osnov učebních vzdělávacím procesu, protože se stává mezi mladými lidmi, že mají tendenci podléhat tomu nebezpečí, jako domlouvání výsledků eh, zápasu a jde o to, abychom zajistili, že tito mladé lidi, lidé, eh, ti mladí lidé byli na správné cestě ke správnému vzdělávání. Děkuji. A otázka, jestli se mohou dále mladí lidé vzdělávat, tak aby se lépe orientovali v společnosti. Děkuji paní předsedkyně. Paní ministrině, vy jste dobře zde předestřela problémy, nicméně my musíme řešit problémy, a, ale obracet se přímo k těm příčinám těchto problémů. Několik kolegů zde hovořilo o nezaměstnanosti, který se dotýká přednostně zejména mladých lidí a také se zmiňovali o problémech souvisejících se světem obchodu, s průmyslu. Vy sama jste pracovala v soukromém sektoru, řídila jste lidské zdroje ve velké společnosti. Nyní tedy eh, máte na starosti ministerstvo školství tedy, to znamená, pracujete ve veřejném sektoru, předtím jste pracovala také v asociaci eh, pro pomoc školským vzdělávacím zařízením. A pod, otázka zní, podle vašeho názoru, jakým způsobem můžeme spojit eh, technické ehm, vzdělávání a kompetence mladých lidí s potřebami mladých a, malých a středních podniků, protože velké podniky ty zaměstnávají, rekrutují mladé lidi a vzdělávají si je, kdežto malé a střední podniky toto nemohou dělat, ale přesto jsou to ty malé a vel, střední podniky, které vytvářejí největší počet pracovních míst. Chtěla bych se vás tedy zeptat, jakým způsobem nejlépe tedy kvalitativně nejlépe můžeme využít evropské prostředky k vyřešení těchto problémů k tomu, abychom skutečně propojili mladé lidi, kteří musí získávat ty odborné návyky věku 14, 15, 16 let se světem průmyslu, tím spíše, že žijeme v digitálním období, kdy se domníváme, že infrastruktura má, by měla právě usnadňovat vazby, kontakty mezi lidmi, tak aby tyto kontakty byly co nejrychlejší. Děkuji a kolega Libačka. Bardzo dziękuję. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałam a pani. Paní předsedkyně, s velkým zájmem jsem naslouchala e, paní ministrině. Mí kolegové už to přede mnou, řekli přede mnou, ale má otázka zní, eh, jaký ty poselství budete chtít vyslat v na konferenci. Co bude hlavním bodem, mm, eh, na který se tam budete koncentrovat? Grazie, colleghi. Ora dare la, la parola. A teď bych hned předala slovo paní ministrini, aby mohla odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Vážení kolegové, vážení členové výboru, zaslechla jsem výraz dežavy. Myslím, že každý, kdo pracoval v oblasti vzdělávání a školení, tento pocit zná. Ale neznamená to, že usneme na Vavřínech rychlé výsledky není možné na tomto poli docílit a to je naše hlavní výzva. Chtěla bych poděkovat za otázky a velmi cenné příspěvky. Pokusím se je dát do skupin tyto otázky a pak na ně odpovědět. Nejprve bych začala takto. Skutečnost, že po léta jsme stáli tvář v situaci, kdy zaměstnavatele říkají, že e, lidé, mladí lidé nemají dovednosti, které jsou zapotřebí na trhu práce. A paní Denolfi se zmínila o podobné otázce. A během diskusí s ministrem kultury, ministrní kultury také zmínila, že je nezbytné přemýšlet o tom, jak důležité je eh, rozvíjet mladé lidi jako osobnosti. A když mluvíme o všech stádiích eh, v celém vzdělávacím procesu, myslíme si, že bychom měli zahlížet na vzdělání velice široce tady o konkurenceschopnost Evropské unie, protože naše konkurenceschopnost bude záviset na kompetencích a dovednostech našich mladých lidí, na jejich schopnosti kriticky přemýšlet, na jejich schopnosti činit rozhodnutí a být otevření vůči novým výzvám. Paní Rolfi zmínila ještě další věc, záruky, program záruk pro mládež. Jsme přesvědčeni o tom, že je zásadní, abychom v tomto projektu pokračovali a během našeho předsednictví programa budeme posuzovat celý program a uvidíme, co bylo úspěšné během tohoto procesu a Taky posílená spolupráce mezi různými oblastmi je důležitá tak, abychom zlepšili fungování programu mládež, mládežnických záruk. Paní Sabine Verheinen se dotkla otázky, také otázky nezaměstnanosti mládeže. Už jsem se zmínila o tom, že spolupráce na všech vzdělávacích úrovních a mezi a trhem práce je e, velmi zásadní. Kdy všichni, do, doufám, Lotyšsko navštívíte, budete mít příležitost se přesvědčit o tom, jak organizujeme spolupráci mezi vlastní vzdělávání a trhem práce. A věřím, že jsme na tomto poli dost úspěšní. A eh, když odpovídám na otázku paní Ferhajnen, a to se týkalo propojení mezi formálním a neformálním vzděláváním, tady bych ráda zdůraznila, že jednou z našich priorit během předsednictví je uznat formální vzdělávání na místní a evropské úrovni. Chtěla bych poděkovat panu eh, Svedbaltovi za jeho otázky, poznámky, za jeho zájem a bolenský proces. Bolenský proces byl zmíněn několika kolegy. Ráda bych řekla, že se pokoušíme připomínat původní cíle tohoto procesu z roku 99 a hlavním cílem bylo posilování mobility mladých lidí, což je klíčová otázka, pokud hovoříme o konkurenceschopnosti Evropy. A během konference v Jerevanu se podíváme zpátky na původní cíle. A také se budeme zabývat otázkou e, snižování, e, eh, zredukování toho vzájemného uznávání na straně jedné a na straně druhé bychom rádi věnovali více pozornosti otázce kvality vzdělávání. Pan Sfer už říkal, mluvil o e, e přístupu k procesu na různých úrovních, ten je velice rozdílný a e, proto bychom znovu tento proces chtěli jaksi restartovat. Paní Diakony se zmiňovala o tom, že je velice obtížné zajistit kvalitu a propojení s trhem práce. Jsme přesvědčeni o tom, že během našeho předsednictví budeme věnovat pozornost všem úrovním vzdělávání a jeho spojení s trhem práce. Pan eh, Ventam ven, se zmiňoval o sportu. Používal výrazu dualita sportu. Ano, vidíme tady onou duální roli sportu. Na jedné straně je to něco, o co by mladí lidé měli usilovat, určitých výkonů ve sportu a podobně, ale to je jeden z způsobů, jak by mladí lidé mohli dosahovat, získávat určité dovednosti, tak aby z nich byli konkurenceschopnější a úspěšnější eh, lidé při dalším rozvíjení své mm, dráhy. Tady bych ráda jeho otázku spojila s otázkou, která se týká nezbytnosti eh, propojit formální a formální vzdělávání a za, zaručit lepší, větší zblížení potřeb trhu práce a vzdělávacího systému. To by byla jedna z priorit. Mohla být jedna z priorit našeho předsednictví. Stanovili jsme si to jako prioritu, tak abychom i nadále pracovali na tomto zbližování. A jedna z otázek, které budeme diskutovat, budou také potřeby malých a středních podniků. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Eh, Děkuji vám, paní ministrině. Myslím si, že vaše odpovědi byly opravdu velmi přesné a jasné. Domnívám se, že samozřejmě Oceňujeme, že lotyšské předsednictví se silně zapojuje do plnění těchto cílů, zejména co se týká boloňského procesu. Parlament určitě v pravý okamžik se k tomu také vyjádří. Možná se budeme účastnit té schůze v Jerevanu. Myšlenkou je, abychom podporovali mezinárodní zapojování evropských univerzit. Je potřeba, aby byly konkurenceschopné, samozřejmě, ale je také potřeba, aby všichni mladí lidé mohli aby tedy měli možnost se začlenit do, eh, vzdělá, do vlastně vzdě, vysokoškolského vzdělávání bohužel zatím je jich pouze velmi málo, kteří využívají nebo mohou využít možnosti jet studovat do zahraničí. Hovořili jsme o duálním systému školství. Možná bychom mohli eh, také Eh, více nebo překládat do více jazyků, překládat tyto studie, abychom mohli srovnávat eh, vzdělávací systémy mezi jednotlivými zeměmi. Existuje také velice zajímavá studie o přístupnosti vzdělávání pro mladé Evropany ta přístupnost, která se stěžuje v období krize. Takže doufáme, že se velice silně zapojíte a budete angažovat do vytváření partnerství mezi školstvím, eh, neformálním systémem vzdělávání, profesní přípravou a podnik světem podniku. Myslím si, že toto opravdu patřilo i k prioritám italského předsednictví. Jsme vám velmi vděční za vaši prezentaci, za to, že jste mezi nás dnes přišla. Pokusíme se co nejlépe zapojovat do této spolupráce a přejeme vám hodně úspěchu ve vaší. Děkuji vám mnohokrát a těším se na velmi úspěšnou spolupráci v nadcházejícím pololetí. Eh, Vážení kolegové, takže prosím zaujměte místa, protože budeme pokračovat dalším bodem velice důležitým našeho programu. Allora, io... Takže nyní bych chtěla dát slovo paní Kristině Libacké, která nám eh, bude prezentovat zprávu týkající se opatření navazujících na realizaci boloňského procesu. A v roce 2012 proběhla revize, v roce 2015 se bude konat následující eh, konference eh, příslušného, eh, ohledně příslušného procesu, takže z tohoto důvodu jsme si jsme tedy postupovali tak, abychom jednali rychle, abychom měli stanovisko parlamentu ve vhodný okamžik před tou konferencí. Spravodajka potom bude prezentovat tu svou zprávu 26. února a hlasování by se konalo 24. března na plenár, březnové, plenárce tedy. A potom také budeme mít možnost vyjádřit naše stanovisko. Je to, takže prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Konca. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedná se o velmi příhodnou chvíli, protože diskutujeme o boloňském procesu a to se vynořilo jako e, téma i v v rámci předchozího bodu programu. Dovolte, abych připomenula, že boloňský proces je vlastně pokusem reagovat na svět globální mobility. A na vyšší vzdělávání v době eh, přístupných eh, informací. Je nutno samozřejmě reagovat i na potřeby trhu a eh, je také nutno být eh, atraktivním a konkurenceschopným. Mám tady na mysli vysokoškolská studia v Evropě což je významným prvkem rozvoje naší civilizace. Boloňský proces eh, přišel s mm, určitými nástroji k dosažení právě téhož. Za prvé, rozdělení eh, vzdělávání na dva stupně, dva diplomy a následně eh, na tři kurzy eh, nebo vzdělávací procesy a také eh, jde o uznávání diplomů. A třetím eh, prvkem je zavedení systému tzv. kreditů. To znamená hodnocení výsledků studentů A nakonec zvyšování kvality vzdělávání tím, že se zavádí evropský kvalifikační rámec. Všechny tyto předpoklady byly upravovány, modifikovány několikrát a také u příležitosti ministerských setkání. Zásadním bylo berlínské zasedání, kde byl schválen onen eh, třetí stupeň, eh, doktorský a také došlo k jasnému eh, vymezení vzdělávání a základního výzkumu. A pak ještě bych eh, se chtěla zmínit o bukureštské konferenci, kde byly zdůrazněny tři prvky vysoká kvalita eh, eh, vyššího vzdělávání, která má být zaručena každému. Dále pracovní místa pro absolventy univerzit. V tomto případě byl zpravodajem Luigi Berlinguer. V letošním roce proběhne konference v Arménii, v Jerevanu a musíme zajistit eh, odpoví- eh, prostě náležité výsledky a k tomu eh, poslouží i naše diskuse. Aby tyto diskuse měly smysl, musíme se pokusit správně vyhodnotit boloňský proces a současně musíme zohledňovat i vnější okolnosti, například inovace v Evropě, investice do vzdělávacího procesu a změny, eh, které vzdělávací proces doznal. To není snadné. Máme na obou stranách eh, bolonského procesu eh, oponenty, ale i zastánce Někteří eh, lidé jsou eh, tímto procesem nadšení, protože eh, díky tomu bude velmi rychle dostupná pracovní síla, zejména mladí lidé. Kvalifikace inženýra potrvá pouze tři roky, byť některé kvalifikace budou trvat déle. Otázkou je, zdali to rozdělení do tří stupňů vzdělávání je vůbec smysluplné. Vážení kolegové, bude to ještě horší. 93% zaměstnavatelů tvrdí, že ten první stupeň není dostačující. A ehm, to ehm, je skutečně podnět k zamyšlení. A dále ten eh, systém kreditů eh, jde o certifikace eh, za dosažené výsledky. Poslední výzkumy ukazují, mám na mysli některé německé studie, ehm, ukazují, že pouze polovina dovedností a kvalifikací je uznána po ukončení vzdělávání nebo odborného vzdělávání. Míč je v rukou lektorů, instruktorů, kteří musí rozhodnout o té správné cestě vzdělávání. Je nutno zajistit, že mobilita jako koncepce bude uznána. Bo tak naprawdę mówimy Dalším problémem je národní kvalifikační rámec, který jasně vymezuje vaše eh, kvalifikace a dovednosti. To je dobře, ale jiní tvrdí, že eh, tento systém je eh, přes příliš štědrý. Já bych byla vděčná za vaše připomínky a ohlasy k tomu, co říkám. Věrevanu, na konferenci, která byla zmíněna, se budou ministři zamýšlet nad zprávou o mobilitě a internalizaci a budou se také zabývat zprávou skupiny o automatickém uznávání kvalifikací. Budou vlastně aktualizovat zprávu o národních kvalifikačních rámcích a budou také zkoumat neformální vzdělávání, což je něco, co zde již dnes zaznělo. A rovněž se budeme věnovat aktualizovaným standardům vzdělávání, protože pouze 15 studentů eh, praví, že tyto standardy jsou v pořádku, zatímco jiní si myslí, že je zapotřebí určitého zlepšení. Takže čelíme celé řadě otázek a je nutno zajistit, že při hledání odpovědí musíme brát na zřetel měnící se situaci, například e, demografii. Junkrův plán a plánované investice do kreativního odvětví, což je něco, co vyžaduje nezávislé myšlení. Rovněž se musíme více zaměřit e, na přístup širokých vrstev společnosti k vyššímu vzdělávání. Dobrým příkladem je této věci Finsko, kde se podniká vynakládá veškeré úsilí, aby eh, vyšší vzdělávání bylo přístupné všem i vyloučeným eh, skupinám společnosti. Musíme také zavádět určité změny do eh, paradigmatu vzdělávání tak aby učitelé věděli, že důležité je nejenom to, eh, co oni učí, ale také, co se studenti naučí, aby tedy brali v potaz i konečné výsledky svého úsilí. To byla skutečně velmi eh, stručná úvodní poznámka, protože o tom se již dnes hovořilo eh, zevrubně a ráda bych eh, poznala nebo se dozvěděla vaše názory, vaše postoje k vývoji vyššího vzdělávání, zejména ve vztahu k evropskému výzkumu. Samozřejmě jsem otevřené mysli, protože v lednu 22. se setkám se stínovými zpravodaji z jiných politických skupin a také se zástupci organizací příslušných za proces. Chci se omluvit za lhuty, protože když bereme v potaz čas na překlad, zbyde nám málo času na pozňovací návrhy, takže musíme v této věci eh, spolupracovat. Tak, aby eh, zpráva eh, byla výsledkem našeho společného úsilí. byla jakýmsi příspěvkem našeho výboru ke konf- pro konferenci v Jerevanu. Takže spolupracujme a budu velice vděčná za jakékoliv příspěvky z vaší strany e, z vaší strany e, budu se snažit být samozřejmě velmi benevolentní, pokud je o lhuty. Děkuji za tento velmi zajímavý eh, úvod. Myslím si, že jste zde stanovila velmi jasný, velmi přesný rámec té situace. Doufám, že se nám podaří dosáhnout kýženého výsledku a mohu takže vidím, že kolega se hlásí, někteří další členové výboru. Tak... Eh, děkuji a srdečně také děkuji Kristýně za iniciativu této zprávy, která je už mm, na nejvíc nutná. Asi vůbec není pochyb o tom, a určitě nejsou rozdílná stanoviska na to, že cíl volinského procesu je i nadále správný a důležitý, ale přesto jsem pevně přesvědčena o tom, že nutně potřebujeme reformu volinského procesu, protože i 15 let po té, co bolenský proces vstoupil v platnost, je tu řada přání, která zůstala otevřená a vlastně máme více problémů, než jsme si mm, představovali, že bychom je mohli vyřešit. Ráda bych uvedla citát z Frankfurta Allgemeine, německých novin, které neplatí zrovna jako e, levicově radikální a sice e, dochází k závěru, že boloňský proces i nadále trpí dvěma hlavními zly. S, tak, snahou široce regulovat občevní osnovy a také eh, nemožnost eh, zaměstnávání tím, že se tady přikrašluje retorika, která se jenom zakrývá, trvá to už 15 let a omezuje to celé generace studentů v tom, aby eh, se vyvíjeli podle svých potřeb a svých kvalifikací. Určitě je to velice tvrdý odsudek, ale Myslím si, že přesto eh, to hodně eh, trefuje do černého. Často se bavím se studenty a vždycky slyším stejné stížnosti, že studium je příliš zatíženo školskými obsahy, že jsme moc omezeni, že není možné se porozhlédnout široce. Když se rozhodneme pro některý z našich eh, cílů, tak třeba na půl roku Erasmus, na Erasmus jít do ciziny, tak pak eh, ztrácíme příliš mnoho času a možná, že ztratíme i celý jeden rok, protože to, eh, co pak děláme na zahraniční univerzitě, to naše domovská univerzita nebude uznávat. Slyším stížnosti na to, že bakalářské studium nemá příliš velkou hodnotu a že s titulem bakaláře e, člověk e, v konečné instanci není tak, má takové vzdělání, e, že by ho nějaký podnik rád zaměstnal a že je zapotřebí eh, magistra, alespoň tak, jak říkám, je tady celá řada problémů a eh, chtěla bych ještě uvést další citát, který pochází od jednoho univerzitního profesora, který se dostal k závěru, že studenti potřebují delší eh, dobu a mají horší kvalifikace než dříve a i vytváření osobnosti eh, tady trpí eh, a to, co vychází ze škol, jsou jenom ti, kteří jsou schopni se adaptovat. A to vlastně vždycky bylo to, co vyznačovalo univerzitní studium v dřívějších dobách. A sice studia univerzitní vedla lidi ke kritickému myšlení. A eh, toto myšlení je pak uschopňovalo k tomu, aby mohli do výzkumu, aby užívali svobody výzkumu. To bylo velký statek. A myslím si, že právě tento cenný statek Um, možnost kriticky přemýšlet, podívat se přes vlastní plot, um, ona interdisciplinárnost, um, která alespoň za mých dob byla příznakem takového nezvrtního studia, tak toto se v tom procesu prostě nějak ztrácí. A proto si myslím, že je akutně nezbytné, abychom eh, ministrům a ministriním na jirvanské konferenci eh, některé věci připomněli, aby eh, šli do reformy volenského procesu, tak aby studium, eh, ze studia se stalo to, co dříve bylo. Samozřejmě schopnost eh, zaměstnat i lidi, eh, tady toto by mělo být cílem takového studia, ale ne za každou cenu. A mm, ta cena, kterou teď studující platí, ta je, myslím, příliš vysoká. Děkuji. Grazie Petra. Děkuji Petře. Další pan kolega. Děkuji. Rád bych pohovořil jako stínový zpravodaj eh, k této zprávě. Vážená paní Libecka, jako zpravodajka, jako, jako zpravodajce bych chtěl poděkovat za eh, hezký úvod, který jste tady přednesla. Konference v Jerevanu v květnu eh, bude možná dobrým referenčním mm, okamžikem nebo bodem a zpráva by se mohla o tuto konferenci pak opřít. Zpráva musí být koncipována daleko obecněji a dlouhodobě. Musí jasně stanovovat, co je eh, stanovisko Evropského parlamentu v této fázi vyhodnocování volinského procesu jaká jsou naše stanoviska a eh, toto sformulovat to bude potřebovat trošku času. Konference v Jerevanu je vítaným um, okamžikem, ale možná ne um, bodem rozhodujícím, zlomovým. Máme málo času, Jinými slovy, příliš krátké lhuty jsme si tady stanovili, přesto si eh, musíme dát čas na to, abychom eh, hodně důkladně prošli polenský proces asi tady neexistuje mnoho lidí, kteří by reformu, eh, by byli proti reformě vysokoškolského procesu, eh, ale snad bychom mohli mm, eh, říct, že by bylo dobré provést reformu reform, ale ať je to, jak je to, tak důležité je, aby tady vládl koncens abychom docelili konsenzu, aby tady byl nový elán, to je to, jak to říkala lotyšská ministrině, eh, tak eh, aby se slabá místa eliminovala, abychom se pokusili rychleji docílit těch cílů, které jsme si na konci 90. let stanovili. A sice, aby vysokoškolský prostor v Evropě byl srovnatelný s nejlepšími univerzitami všude po světě, v Americe, v Ázii, aby studium bylo kratší, efektivnější, více se soustředilo na eh, kvalitu, aby bylo prostě srovnatelnější i v rámci Evropské unie a aby bylo orientováno více na výsledky konkrétní. Důležité je, aby tyto výsledky pak mohly být přímo um, použitelné ve společnosti, v ekonomice. A eh, tím přicházím hned k otázce třetí generace univerzit. Evropa um, vlastně univerzit um, prohrál, ale um, na, před tisíci lety vznikly první univerzity na půdě, naší půdě. Byly to velké univerzity, ty eh, jaksi průmyslové eh, povahy, například eh, Humboldtova univerzita. To jsou univerzity, o které se můžeme dnes stále opřít, ale čas plyne velmi rychle. Musíme měnit naše struktury a musíme měnit i filozofii vysokoškolského života tak, abychom mohli dosáhnout cílu, které jsme si stanovali koncem 90. let. Zvláště musíme udělat něco proto, aby vysokoškolské systémy v Evropě byly srovnatelnější. To je v podstatě cílem reformy eh, boloňského procesu, ale nejde o obecnou srovnatelnost, ale o srovnatelnost jednotlivých kompetencí, které studenti získávají. Eh, lékař z Řecka musí být stejně tak kvalifikován jako lékař, řekněme, pocházející ze Švédska nebo Francie, eh, který mm, bude se věnovat stejné odborné oblasti. V roce 2008, když Slovinsko mělo předsednictví, tak se mluvilo o evropském kvalifikačním rámci, kdy šlo i o jiné stupně vzdělávání a to je základnou, na které by měly se opí, zakládat národní kvalifikační rámce a mm, na tomto základě by měly být vykonány změny a na tomto základě by celý evropské vzdělávací systémy měly být učiněny srovnatelnějšími. Nechci teď mluvit příliš detailně, hodně otázek ještě otevřených, myslím si, že proces samotný je dobrý že je, eh, spíše bylo docíleno pozitivnějších výsledků než negativních, když to všechno sečteme. Je přeci důležité, abychom eh, ještě posílili reformu procesu a urychlili a proto eh, taková příležitost jako konference v Jerevanu je velice vítaná. Událost a i zpráva zpravodaj, kterou zpravodajka připravila, to mohu jenom vítat. Možná by bylo správné, kdybychom každý rok prováděli hm, takovéto vyhodnocení. To není přímo tlak na členské státy, ale spíš taková výzva, aby eh, se rychleji pustili do reformy vysokoškolského života nebo do jeho modernizace. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Triple, prosím. Děkuji, já mám dvě krátké připomínky. Byla to debata, kterou už jsme vedli v posledních letech ohledně reformy boloňského procesu. Je velice důležité, aby systém nebyl příliš krátký, aby vlastně byl možný pobyt v zahraničí a aby se studenti mohli také rozhlížet. Je důležité tím, že je to dnes rozdílně řešeno, někdy ta doba studia je delší, jinde kratší a myslím si, že to musí být řešeno tak, že nebude pouze šest semestrů, ale aby se to svým způsobem rozšířilo. A druhý bod je naprosto ústřední, to je vlastně vzdělávání, eh, kvalifikací vzdělávání, vysokoškolského vzdělávání tak, aby vlastně vzájemně byly ty vzdělávací systémy z domovské a z té druhé univerzity uznávány. Na tomto se musí nutně pracovat. Děkuji. A kolega Maragal má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co jsem vyslechl jednotlivé příspěvky a také to, co řekla lotyšská ministrině a e, naše zpravodajka ohledně boloňského procesu, tak vám musím říct, že jakožto stínový zpravodaj za zelené mám pocit, že skutečně myslím, že můžeme odvádět ještě dobrou práci i v, kvůli i tedy přes to obtížné období, které zažíváme. Co se týká boloňského procesu, tak hodnot, myslím si, že to je hodnocení tedy je relativně pozitivní od vstupu v platnost po tom eh, obecném rozšíření. Dá se říci, že hodnocení výsledku je pozitivní, ale současně máme také pojem, že eh, je zde určitá ztráta, že, docha, že vlastně boňskému procesu dochází dech, že zde chybí přesvědčení, že je určitým způsobem přežitý na úrovni jednotlivých států a orgánů, které se zabývají jeho uplatňováním. Je potřeba jasně říci, že každá země má určitou strategii pro přizpůsobování na biloňského procesu skutečnosti s určitými náklady, které se snaží samozřejmě minimalizovat. A já zde nehovořím pouze o těch finančních nákladech, ale také o vlastně e, nákladech, které jsou vyvolány změnou e, profesní struktury a tak dále. Já nechci vytěžovat, zatím vy, provádět nějaké definitivní nebo příliš rychlé závěry. To je samozřejmě na jednotlivých členských státech. A nechci, abyste to pochopili jako, že bych chtěl diskvalifikovat nebo příliš kritizovat tento proces. Naopak, já si myslím, že můžeme, musíme dělat vše pro to, abychom zajistili dobrou reformu tohoto procesu a také právě na květnové konferenci v Jerevanu. To bude určitě dobrá příležitost. Tam proběhne jasná diagnóza tohoto procesu a jeho dalšího vývoje, ale musíme být také nároční sami k sobě a předložit, vytyčit určité klíčové priority tak, abychom vlastně jasně identifikovali ehm, cíle té reformy, kterou chceme provést. Tak to na první pohled bych chtěl si mm, několik věcí, několik oblastí, na které bychom se měli soustředit. Nejprve hodnocení výsledků k tomu, aby se zajistila srovnatelnost, o tom zde již hovořili někteří mý kolegové. Dále srovnávání mezi jednotlivými členskými státy, ale také mezi evropskými zeměmi a mezi ostatními oblastmi světa, jako je Čína, Spojené státy a tak dále. Potom je potřeba zajistit také určitou eh, operativní interaktivitu, interakci. Dále je potřeba provést analýzu uplatňování boloňského procesu, které někdy není zcela dokonalé. V období hospodářské krize společně s rozhodnutím o snižování výdajů, která často byla přijata v mé zemi, Španělsku, dnes hovořit o Boloně tak to v podstatě je k smíchu, protože se snižují náklady, snižuje se počet zaměstnanců, snižují se rozpočty jednotlivých univerzit a toto všechno se týká samotného konceptu a samotného, eh, samotné podstaty boloňského procesu. A třetí cíl, který bychom si měli vytýčit, pokud chceme ze všeobecnit tu reformu, tak se nesmíme zaměřit pouze na srovnatelnost, pouze na systematickou pomoc rozvoji e- boloňského procesu, ale musíme také dosáhnout pokroku v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to ve všech státech Evropské unie. Myslím si, že je potřeba pokusit se vytvořit určitou etiketu prestižní boloňskému procesu v celém evropském procesu. Bohužel si myslím, že tento cíl jsme ještě nedosáhli. Další, nyní další řečník a potom už eh, ještě závěrečné slovo zpravodajky, protože bude následovat schůze koordinátorů. Já bych chtěla navázat na to, co uvedla Petra Kammerwernd a sice akceptace vysokých škol. Vím o německých vysokých školách, které kladou velký odpor právě v technických oborech v Německu se trvalo na eh, diplomu, na vlastním diplomu a přitom, kdyby eh, bakalářské a magisterské studium bylo rozumně strukturováno, tak eh, by bylo možno navštěvovat i jiné přednášky nebo na jiných školách nebo jiné mm, obory než ty vlastní. Problémem ale je, jak to utvářet je nutno trvat na strukturovaném průběhu dne, z něhož nelze vybočit, kdy jsou pevně stanoveny zkoušky a celý program, anebo nikoli. Myslím, že tady se stalo mnohé i v kompetenci vysokých škol, které znesnadnili eh, volnost toho eh, procesu. I pokud jde o vlastní uznávání v bakalářském eh, studiu, patří do osnov to či ono a když týž vzdělávací proces mám na jiné univerzitě, tak tam eh, může eh, být zcela jiná kombinace oborů nutná pro eh, bakalářské ztratí titul a není pak eh, dána akceptace, respektive ochota eh, přijmout eh, anebo uznat diplom jiné univerzity nebo jiné vysoké školy, kde ta struktura či osnovy byly jiné. Takže v tom spočívá určitý problém. Problém svobody vysokých škol na straně jedné, ale akceptace na straně druhé při realizaci. Myslím, že se na to musíme podívat a musíme zajistit dlouhodobou srovnat vymahatelnost vysokoškolských diplomů. To um, byl ostatně jeden z cílů eh, toho přestupu na bakalářský a magisterský eh, diplom bolonského procesu, to znamená srovnatelnost a mm, eh, vzájemná uznatelnost a sice dlouhodobá. A tady někdy mám pocit z mnoha vysokých škol, že to není pouze německý problém, ale i problém obecný. A proto musíme ještě jednou pouvažovat, jak zajistit mm, lepší srovnatelnost, kvalitu i strukturu. A tudíž tudíž podporuji to, co právě uvedl kolega. Nemůže jít pouze o strukturální reformy, ale musíme také zajistit kvalitu vzdělávacího procesu. Flexibilita eh, existuje, ta je dána. Existují bakalářské nebo magisterská studia, někdy to trvá eh, dva roky, někdy jeden rok, pak magister trvá zase tři roky. To rozhoduje každá vysoká škola sama v rámci vlastních struktur a je tam dána tak velká pružnost a takové rozdíly, že to pak znesnadňuje tu srovnatelnost v konečném důsledku mezi vysokými školami. Děkuji a nyní má slovo kolega Morgano. Děkuji. Já bych chtěl velmi stručně navázat. Padly zde mnohé otázky a myslím, že toto téma musíme uchopit s velkou eh, pozorností Otázka zní, zdali se chceme pokusit eh, vyrovnat se s touto komplexností eh, a tudíž musíme hledat i určitou střední cestu k dohodě. vše se stále mění a e, proto nikdy nedospějeme ke konečnému výsledku. A pak se tady rysují ještě další dva problémy. Autonomie univerzit a e, pak e, absolvování, respektive univerzitní titul. Víme, že to není upraveno stejně v evropských zemích a už vůbec ne v v třetích zemích versus Evropa. Je ale přesto přece všechno nutné, a to jsme již slyšeli z úst příslušné paní ministrině, že se musíme ještě více na evropské úrovni snažit o to, abychom skutečně ehm, správně nasměrovali e, vysoké školství. Nemyslím si, že můžeme jen tak se eh, odchýlit od těch základů, které jsme vytvořili. To by byla škoda. Navíc musíme uvažovat poněkud diferencovaněji. Ne všechny vzdělávací procesy mm, jsou zakončeny danými tituly, některé mají ještě další pokračování. Existují různé typy magisterských studií, takových, které jsou například eh, praktičtěji zaměřené, kde je dána eh, lepší uplatnitelnost na trhu práce, eh, další, které jsou technického zaměření a tak dále. To, co řekla Kristýn, bylo také dobré, bylo to upřímné a otevřené a chci jí za to poděkovat. Důležitá je i kvalita vzdělávání a e, také výzkum. To je rovněž oblast, kde bychom měli e, přidat. A ještě bych chtěl poukázat na další aspekt. Existuje celá řada zemí, které investují ale někdy je obava, že studenti eh, se eh, takzvaně zaparkují na univerzitách či vysokých školách, protože se nedostanou na eh, trh práce a to není samozřejmě dobře. A pak tady je rating univerzit. Chtěl bych připomenout, že tento rating neboli hodnocení univerzit nespočívá na objektivních a jednotných kritérií. Je řada univerzit, které se věnují zejména výzkumu a méně vyučují a naopak my v Evropě se těšíme dlouhé tradici eh, zaměření se buď na jednu oblast nebo druhou. A proto bychom měli využít této příležitosti a říct si také něco o, o onom ratingu neboli hodnocení univerzit, které jsou skutečné kompetence a dovednosti, které je nutno zohlednit. Děkuji. Jenom velmi krátce. Paní Libacká, děkuji vám eh, velmi za prezentaci vaší zprávy, velmi přesná. Mluvili jsme o celé řadě otázek, o kvalitě vzdělávání a zůstává ještě jedna otázka. Možná blížší spolupráce by byla odpovědí na požadavky současného trhu práce, protože teď jsme svědky přebytku vzdělaných lidí. Bližší propojení, užší propojení mezi průmyslem a vzděláváním procesem by možná nebyl jakousi zárukou, nut, eh, zárukou pro eh, pracovní příležitosti, ale lepším možností, jak se podívat na otázku inovace. Děkuji. <clears throat> Slovo te hned dostane paní kolegyně Libacka, ale eh, předtím bych se ještě ráda obrátila na komisi, zvláště pana doktora Tysona. Chtěl byste se prosím vyjádřit k těmto tématům? Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Tyson má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A nejprve bych rád řekl, že komise velice vítá iniciativu zaměřenou na stanovisko parlamentu k této otázce. Bylo tady velice užitečné stanovisko před třemi lety. Pan profesor Bellingwer to předložil na tomto výboru a toto bylo schváleno tímto výborem a myslím si, že přestože boloňský proces není procesem EU, určitě je to proces, v kterém Evropská unie by měla hrát velice významnou roli, která bude ovlivňovat a určitě by to tak měla dělat. E, řada kolegů už tady řekla, že toto je klíčový okamžik pro boloňský proces. Mnoho toho už bylo dosaženo a nemyslím si, že bychom měli byli příliš negativní, co se týče toho, co bylo dosaženo. Třícyklický, trojcyklický eh, systém, ten byl ve všech 27 zemích možná ne úplně to bylo dokončeno, ale doufám, že nikdo toto nebude spochybňovat, tuto základnu. A kredity ECTS, ty jsou všude udělovány. 75 kurzu používá těchto kreditů ECTS. A víme, že co se týče uznávání těchto kreditů, tak 80 ehm, ehm, studentů Erasmu, kteří se vracejí, eh, mají všechny své kredity, které jsou pak plně uznány. To znamená, je tady ještě mezera, ale pořád je to vysoká míra ehm, uznávání. Máme tady kvalifikační rámce, které fungují a máme tady standardy a hlavní směry, záruky kvality, které byly právě revidovány. A myslím si, že je tu celá řada, je to velký pokrok už. Ale implementace všech těchto reform eh, nebyla příliš rovná, když to srovnáme ve všech 40 eh, zemi zemích. A jak řekla řada kolegů, tak tento proces do jisté míry teď ztrátí na demečnosti, trošku mu došel dech a teď je okamžik, jak znovu oživit celý tento proces a doufám, že stanovisko parlamentu tomu může na pomoci tomuto úsilí. A už tady byla vyslovena taková úvaha eh, v rámci boloňského procesu o tom, jak oživit proces a mm, první dohoda zní, že možná boloňský proces mm, se pokoušel příliš mnoho toho docílit. A snad bychom se měli pokusit soustředit na základní priority, jak řekli někteří kolegové, které byly stanoveny už v roce 1999, podívat se konkrétně na to, co je nezbytné pro mobilitu studentů a mm, pro internacionalizaci našich univerzitních systémů a univerzit. Za druhé, bychom měli daleko více, než jsme byli schopni to udělat dosud, měli bychom na pomoci s implementací reform nejenom mluvit o tom, co členské státy a e, země v rámci EU měly udělat, ale e, dát prakticky na pomoci, aby e, toho docílili. A tím, že se to takto udělá, tak bychom měli se dostat do startovních pozic v různých zemích, měli bychom je vzít v úvahu. Protože toto je proces, který tady jsou to země až od Islandu až po Kazachstán, které jsou začleněny a ty se nacházejí v různých situacích, když, co se týče vyš, systému vyššího vzdělávání. To znamená, že budeme potřebovat geometrii, která bude bude měřitelná, budou tady budou sdílet podobné výzvy a obavy. Celá řada změn už byla učiněno v celém systému vyššího vzdělávání od roku 2012 od um, bukureštského sdělení a konferenci. První z těchto věcí je možná zvýšená potřeba interdisciplinarity a kolegové už se o tomto zmiňovali dnes odpoledne. Vidíme tady, že Mm, akademici hodně mluví o interdisciplinárnosti, ale je tady velice málo, co se v praxi událo v tomto smyslu. A když se to eh, udá nebo stane, tak ehm, tady máme, spíše se aplikují vědy, než, než by to byly eh, velké univerzity, tam, kde mají velmi silné fakulty, kde jsou fakulty takovými ostrůvky, ehm, státečky, v rámci státečku a je tady malá spolupráce. Pak ehm, vyšší stupeň Eh, globalizace, eh, který máme v systému vyššího vzdělávání a výzkumu, to je něco, eh, na co bychom také měli reagovat. A to znamená podívat se nejenom na pohyb v rámci oblasti vyššího vzdělávání, ale také na integraci, na začlení do jiných částí světa. Hodně se toho děje v Asii, Severní Americe, Jižní Americe a tady by se mělo toto více propojit. Eh, někteří kolegové zmiňovali výzvu eh, snižování výdajů ve veřejných. A to si myslím, že je skutečně klíčovou otázkou pro naše univerzity a mm, fakulty v mnoha zemích. Byla tady snížení 20 až 25 eh, veřejných výdajích eh, eh, v zemích, které byly nejvíce postiženy krizí. A boloňský proces až dosud na toto nereagoval. A je zapotřebí se touto otázku začít zabývat. A konečně si myslím, že rychlost celého vývoje v oblasti informačních technologií, tam musí být také vzata v potaz v rámci bolenského procesu. Digitalizace vyššího vzdělávání e, pro nás je mnoho, zamedáno příležitostí, zvláště když se týká, co se týká internacionalizace, ale také jsou to výzvy týkající se toho, jak zajistit kvalitu kurzů, e, které jsou koncipovány, které jsou poskytovány mimo zemi, kde studenti vlastně vstupují do těchto kurzů, jak zajistit uznávání eh, vzdělávání toho, těchto studentů a jak integrovat informační technologie lépe do univerzit. A myslím, že tady máme nový vývoj, eh, s kterým se musíme daleko intenzivněji zabývat v rámci volinského procesu. Určitě není ještě pozdě, aby parlament přišel teď se svými myšlenkami, ale myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby ministři po eh, revanské konferenci eh, se podívali na názory parlamentu, co se týká par priorit, protože vedle mnoha otázek, před kterými stojí oblast vyššího vzdělávání, eh, by to měly být klíčové priority. Tři nebo čtyři takové priority, na které by se ministři měli soustředit, tak aby se práce v příštích třech letech posunula ku předu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tyto užitečné návrhy a také posouzení stavu věcí. Eh, máme málo času, tak ještě paní Libacka na závěr. Bardzo děkuji, paní. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji rovněž všem kolegům kteří se vyjádřili. Děkuji za eh, cené komentáře. Myslím, že tady máme co dočinění se třemi hlavními body. Za prvé uznávání titulů a také uznávání všech těch tří stupňů vzdělávání. Na to se musíme podívat blížej. A další bod na nějž poukaza, poukázala sama paní předsedkyně. Bakalářská studia mohou trvat i sedm semestrů. Přejete-li si to? Důležité ale je, že je to hotový produkt. Je to něco, co vám umožní vstup na trh práce. A další bod, který nadnesl zástupce Evropské komise, totiž mezinárodní povaha těchto vzdělávacích procesů. Není to ale žádná šaráda, která nám umožňuje pouze využívat moderní eh, technologie. Je to spojeno s mobilitou našich studentů a musíme zajistit, že využijeme plný potenciál vysokoškolského zařízení. Musíme také zajistit provázanost mezi vytvářením evropského výzkumného prostoru a vytvářením evropského prostoru pro vyšší vzdělávání. Eh, chtěla bych ještě jednou poděkovat všem a současně se omluvit za velmi těsné lhůty, ale doufám v dobrou spolupráci. Děkuji, Kristýno, za tvé zaangažovanost. Jak jste slyšeli, tak eh, zaznělo mnoho příspěvků. I komise má velký zájem na tomto tématu a jak již zaznělo v Berlingerově zprávě, tak myslím, že je potřeba vdechnout nový, nový svěží vzduch po loňskému procesu. Máme zde také určité závazky, které jsme přijali v rámci agendy nebo strategie 2020. A tam také patří samozřejmě otázka zdrojů, o které jsme se zde také zmínili. Členské státy musí, zejména v rámci Evropského sociálního fondu, ale musí také spolufinancovat možnost účastnit se tohoto procesu. To si myslím, že si zasluhuje specifickou pozornost. A dále je potřeba také zohledňovat tu studii týkající se flexibility, Eh, má určitě smysl o tom hovořit a myslím si, že zde je také otázka možnosti mít eh, k dispozici nástroj, který by byl jednotnější na celém území Evropské unie, tak abychom skutečně byli schopni propojit více toto vysokoškolské vzdělání. Nebudu se již více šířit o těchto věcech, protože máme spoždění. Děkujeme eh, zpravodajce. Je to běh proti času, ale myslím si, že skutečně má smysl se tímto zabývat do konferenc, před konferenci v Jerevanu. Potom bych chtěla také připomnět, že je zde studie ohledně hierarchizace evropských univerzit. To je práce, která by určitě také mohla eh, zohlednit eh, to, co zde zaznělo, zejména pokud se týká kritérií kvality, přístupnosti a internacionalizace. Ještě jednou děkuji, uvidíme se zítra v 9 hodin. Nyní přejdeme ke schůzi koordinátorů za zavřenými dveřmi. A co se týká lhůt pro tuto zprávu 26. února, prezentace zprávy eh, naší zpravodajkou. Děkuji.